Uh, so good morning everybody. I think we can make a start. If everyone would like to take their places. Um... Dobrý den, prosím posaďte se, mohli bychom začít s naším zasedáním, protože nás čeká bohatý program. Welcome everybody. Vítám proto všechny a rád bych potvrdil pořád jednání na další den a půl. Máme jenom jednu změnu, a totiž Diskuze o našem stanovisku o mezibankovních poplatcích bude zítra dopoledne. A chci všem kolegům připomenout, že začneme zítra v 9.15, aby všechny frakce mohly přijít v plné síle a byli tady všichni na hlasování a potom se hned pustíme do hlasování o několika stanoviskách která chceme uzavřít do konce tohoto funkčního období. Jsem si jistý, že to je v zájmu nás všech, takže tady jistě budete. A jako vždy vítám naše posluchače na webu a doufám, že budete i nadále se zájmem sledovat, co tady děláme. Ještě pár dalších věcí. Chci vám připomenout, že jsme pilotní výbor pro bez papírové schůze, takže všechny dokumenty pro naše zasedání máte, nebo můžete mít na tabletu nebo na přenosném počítači. Pokud nechcete ten objemný papírový systém, můžete využít tohle. Řada z vás asi ví, že máme týden Evropského parlamentu, což je součást Evropského semestru a zaměřuje se především na otázky ekonomiky a zaměstnanosti. A budeme mluvit i o naší zprávě v tomto ohledu. Nepodařilo se nám to dostatečně zpracovat na dnešní zasedání, takže to bude záležitost pro naše nástupce ve výboru pro vnitřní trh, aby posílili zapojení výboru pro vnitřní trh v parlamentním týdnu a abychom také měli ukazatele a pro vnitřní trh a otázky spotřebitele zařazené do parlamentního týdne. A chci také upozornit, že máme zveřejněnou úplnou zprávu v několika jazycích o cestě naší delegace do Číny koncem října. A tam jsou vysoce relevantní a důležité věci o bezpečnosti spotřebních produktů. Byla tam paní Šaldemoze a jistě nám k tomu ještě něco řekne. Dále máme zápis 16. a 17. prosince a to budeme považovat za schválené, pokud do konce našeho zasedání nikdo neznese žádnou námitku. Tolik tedy poznámení na úvod. A nyní si vyslechneme zprávy od členů týmu IMCO, kteří se účastní vyjednávání v rámci třístranných jednání, nebo by se chtěli zapojit do trialogů, protože to není úplně to tež. Je to tedy součást naší transparentnosti, nebo má to vylepšit transparentnost v diskuzích v prvním čtení, protože kolegové asi vědí, že vyjednávání v prvním čtení jsou důvěrná. Aha, toto je velice důležité. Vidím, že na první stránce je moje fotografie ve zpravodaji za tento měsíc. Omlouvám se. Ano, to stojí za to přerušení. To je proto, že tam máte moje novoroční poselství. Takže mnohokrát děkuji editorům, ale také chci říct našim posluchačům na webu, že pokud byste chtěli tento komplexní přehled naší práce, a mohu říct, že vzadu máme také sekretariát IMCO, který vám také přeje hodně štěstí do nového roku. Takže to nejsem jenom já na první stránce. Takže členové dostanou kopii a každý na webu, kdo by to chtěl, nám může poslat e-mail a pošleme vám to. Takže po tomto přerušení budeme pokračovat s těmi aktualizacemi o trialozích. Máme tady paní Colin Langen, která vede jednání v trialogu, který se konal včera, potom paní Šaldemoze a paní Pietikainen. Ty čekají na své příležitosti v trialogu a já vám také mohu krátce něco říct o úvodních neformálních kontaktech ve věci motorových vozidel. A já myslím, že směrnici o rádiovém vybavení zařízení už jsme uzavřeli. Já jsem dostal dopis od řeckého předsednictví s tím, že už máme dohodu o tomto textu. Takže paní Kolen Langen, možná byste nám mohla krátce říct, jak to vidíte u toho elektronického fakturování. Ja, herzlichen Dank, Herr Děkuji vám, pane předsedo. Konaly se dva trialogy, ten poslední včera. Já bych na úvod zmínila výsledek. Domnívám se, že se nám podařilo sestavit opravdu dobrý ucelený balíček. Co nám velmi leželo na srdci, bylo zahrnutí testovací fázy a oddělení lhuty pro vytvoření standardů a implementaci v členských státech. A potom také tam zahrnuli určité zjednodušení pro členské státy, které si přáli. Pak je zde problém lhůt pro realizaci, pro implementaci. A možná, že si vzpomenete, diskutovali jsme dlouho také na výboru IMCO. Ta nejdelší lhůta byla 48 měsíců, navrhoval pan Schwab, pan Kreuzmann a Taram byl, navrhovali 15 a my, my jsme se shodli na 15 měsíců pro ty centrály a 30 eh, měsíců pro ty subcentrály. Rada chtěla nějaký čas navíc pro ty další podřízené jednotky, ale to pro nás bylo příliš dlouhé, takže nakonec rada vyšla vstříc, že 24 měsíců až 30 měsíců, ale i to se nám jeví být příliš dlouhé. Vzhledem k eh, obrovským zjednodušením, ke kterým došlo jsme e, tlačili na to, aby vznikly dva nové body odůvodnění, které zavazují také komisi poskytnout potřebnou podporu. Rada e, to asi včera pochopila a akceptovala, uvedla, že tuto zásadu bude v pátek na zasedání ráno zastupovat Eh, byl také napsán dopis na stále zastoupení Řecka, kde tyto body byly vysvětleny, takže já jsem velmi optimistická, že se nám podaří udržet ty kratší lhuty, protože jinak i ta doba na to implementaci bude příliš dlouhá a my zde máme velký balíček v souvislosti s veřejnými zakázkami a koncesemi, takže eh, lhuta dvou let je tam, takže si myslím, že ta lhuta 36 měsíců pro komisi na vytvoření standardů a potom plus 18 měsíců pro centrály a 30 pro ty subcentrály. Si myslím, že když to budeme takto mít, tak to bude vše v pořádku. Chci poděkovat sekretariátu výboru Imko, že se dělo pod velkým časovým tlakem, takže se muselo jednat eh, velice intenzivně až pozdě do noci. Děkuji také stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci a také předsedovi, který zapůsobil na radu, abychom se v té otázce lhůt posunuli a myslím si, že ten celkový výsledek bude jistě dobrý. Děkuji. Okay. Well... Dobře, mnohokrát děkuji. Možná bych měl zdůraznit, a já jsem to v podstatě říkal i na začátku, že toto je balíček, který řecké předsednictví snad dá do koreperu v pátek. Takže dohoda zatím ještě úplně není. Já myslím, že řecká předsedkyně má pocit, že se podaří zajistit podporu. Já jsem dopsa- napsal dopis, paní Megan Langen, já jsem napsal dopis řeckému předsednictví a důrazně jsem podpořil náš přístup. A také si myslím, že bychom měli poděkovat komisi, protože komise přišla s velice konstruktivními nápady a podařilo se jí také zapojit členské státy. Takže máme naději, dámy a pánové, ale Formálně vám to můžeme oznámit až příští týden. Ale pokud jste v kontaktu s vaší vládou v této věci, určitě by pomohlo, kdybyste se přemluvili za kompromis. Teď eh, bezpečnost produktů a dohled nad trhem. To zas tak dobrá zpráva není. Kdo začne? Děkuji. To je ten nekonečný příběh. Zatím jsme ještě nezahájili vyjednávání, ale dnes řecké předsednictví předloží návrh mandátu v radě. A mají jakýsi kompromis k velice aktuální otázce článek 7, vyrobeno v. Nevíme samozřejmě, jestli se to vyřeší. Já doufám, že ano. Ale zase až tak pozitivní nejsem, upřímně řečeno. My jsme poslali dopis radě s tím, že jsme pod obrovským časovým tlakem, takže pokud bychom měli být schopni vyjednávat, tak to musí být teď. Tento signál jsme vyslali. Já jsem byla v kontaktu s příslušným řeckým ministrem, jednala jsem i s dalšími členskými státy. Nicméně Dala jsem najevo, že bychom měli začít vyjednávat teď a když to neuděláme, tak už nebudeme mít dost času, abychom to uzavřeli do konce tohoto funkčního období. V každém případě, bez ohledu na to, co se stane dnes, nadále plánujeme hlasování na plenárce o této zprávě, protože musíme zohlednit riziko, že nebudeme vyjednávat s radou. Takže v podstatě čekáme, Čekáme na to dnešní zasedání a dnes večer máme schůzku stínových zpravodajů o balíčku bezpečnosti produktů a dozoru nad trhem a tam můžeme projednat důsledky rozhodnutí, dnešního rozhodnutí Koreperu. Děkuji. Jak už jste slyšeli, situace není ideální. Je to v podstatě hodně špatné a musíme se pořádně zamyslet nad tím, jak postupovat, protože když se zamyslíme nad obsahem toho balíčku, je zřejmé, že, by tom, že bychom to chtěli prosadit, ale jde o to, a to je pouze můj názor, že některé členské státy možná nechtějí vůbec s tímto balíčkem postoupit ku předu, protože tady jsou takové spekulace, že po volbách se možná změní vyvážení sil v parlamentu, takže možná, že to nařízení o dozoru nad trhem nebude tak přísné. A to by bylo samozřejmě škodlivé pro eh, spotřebitele a neznamenalo by to rovné podmínky pro naše výrobce a také by to poškodilo důvěryhodnost jednotného trhu. A to je samozřejmě důvod, proč jsme napsali celkem jednoznačný dopis předsedovi rady, s předsedou našeho výboru a s paní Šaldemóze a uvidíme. Samozřejmě to je záložní pozice. Pokud neuvidíme žádný pokrok, tak půjdeme na plenárku. Ale já myslím, že potřebujeme určitou možnost zatlačit uplatnit politické prostředky v radě, abychom je dotlačili k tomu vyjednávání, protože to je pro nás ten zásadní cíl prosadit tuto legislativu a zahájit vyjednávání co nejdřív. Tak to vidím já. Dobře, jak říkáte, dnes večer máme schůzku a zítra dopoledne můžeme na schůzi zřejmě oznámit, jak to dopadlo. Já si pořád ještě dělám naději, že dojde ke schválení toho původu výrobku, je to velice omezené. Máme spoustu zboží, tady například je napsáno vyrobeno v Anglii, ale tady mám alespoň příležitost říct vám, že tyto šálky se vyrábějí v mém volebním obvodu. Dobře. A zcela na závěr První čtení, vyjednávání prvním čtení. Včera jsme měli neformální diskuzi o převodu motorových vozidel. K tomu ještě nemáte formální mandát, nemáme formální mandát pro zpravodaje, hlasovat co o tom bude zítra, protože jsme chtěli předběžnou diskuzi s řeckým předsednictvím o tom, jak to postupuje. Bylo to velice užitečné jednání, věnovali jsme se jádru věci, tomu, jak vylepšit schopnost občanů nechat si rychle a účinně registrovat vozidlo s minimem byrokracie. O to hlavně jde. A členské státy pořád chtějí na dvakrát až na třikrát všechno kontrolovat, přestože máme společné registrační dokumenty. Dohodli jsme se také po zásahu výboru pro dopravu, že budeme mít vzájemné uznávání testovacích certifikátů vozidel. To znamená, že by bylo možné předložit oba ty dokumenty a okamžitě si nechat auto registrovat. A rozhodně je řada členských států, které mají obavy z dalších daní, jako třeba Dánsko. Tam mají jednu z nejvyšších daní pro motorová vozidla, takže kdybyste chtěli znova registrovat svůj vůz v Dánsku, budete muset zaplatit další daně. Nicméně pracujeme na tom a snad pod kreativním vedením pana Manderse se nám podaří dosáhnout dohody. On tady bohužel nemůže být. A já myslím, že to je vše. Takže teď přejdeme na několik diskuzí o tom, co máme rozpracované. Zřejmě to zabere celé dopoledne. Máme na každého zpravodaje zhruba půl hodiny. A začneme zprávou o Solvit, Pan Lokegaard, náš zpravodaj, je tady. Máme šest kompromisních návrhů, které bychom měli projednat. A máme tady stínové zpravodaje, je tady paní Hanslik, pan Fox. A já nevím, kde tady dnes za SAD. Někdo přijde, dobře. A já se dívám, kde tady za komisi, ale... Vy zastupujete paní Graber, dobře. Takže já vás potom představím. Takže pan Lökegaard. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Jak bylo řečeno, když jsme se sešli, já jsem pracoval na řadě kompromisních návrhů. Mimo jiné, samozřejmě, o posílení osvěty, o obchodních združeních, o šíření osvědčených postupů a o několika dalších věcech. A jak jste správně říkal, pane předsedo, máme teď šest kompromisních návrhů. Já jsem se rozhodl, že neuspořádáme zasedání stínových zpravodajů, ale celý proces uzavřeme tak, že návrh kompromisu rozešleme ostatním politickým frakcím, aby se k tomu mohli vyjádřit. Já myslím, že na tom jsme se dohodli posledně. Dostal jsem určité připomínky a samozřejmě jsem se snažil najít rovnováhu připravit kompromisy. Stejně mám pocit, že je to v podstatě zpráva, na které se shodneme. Zaměřujeme se na to hlavní sdělení, chceme dát komisi vědět, že potřebujeme dále rozvíjet Solvit. Já myslím, že to nejsou věci, které jsou nepřekonatelné. Jak už jsem říkal, mám pocit, že se na tom v zásadě shodneme. Samozřejmě mohu se, mohu se dál vyslechnout připomínky kolegů. Mnohokrát děkuji. Tak eh, uvidíme, co k tomu řeknou stínoví zpravodajové. Nejprve paní Hanslik. bych poděkovat panu poslovi zpravodajci naprawdę za... Dovolte mi na úvod poděkovat zpravodaji za skutečně skvělou práci a vypracovávání kompromisních návrhů, které se ubírají dobrým směrem. Jde o širokou podporu a popularizaci sítě Solvit. To je nesmírně důležité, protože bohužel mnozí stále ještě neví, že tento eh, systém existuje a je dobré, že je to zahrnuté v kompromisních návrzích. Co se týče zlepšení spolupráce center Solvit a e, svazů podnikatelů, tak s tím já plně souhlasím. E, také jsem předložil e, pozměňovací návrh v tomto duchu. Co se týče formy, tak zde jsem flexibilní a například to, co navrhuje zpravodaj fórum nebo pracovní skupinu, to jsou dobré myšlenky, i když se domnívám, že tato spolupráce se nemusí nezbytně konat právě v dané podobě a myslím si, že to formalizované fórum, co by for, formulace by mělo být vypuštěno. Výměna eh, nejlepších zkušeností a spolupráce mezi centry Solvit, ano, Eh, zde musím opravdu vyjádřit uznání centrum Solvit, protože tato výměna informací již probíhá, nicméně členské státy by se měly postarat o to, aby spolupráce probíhala ještě lépe. Co se týče kompromisního návrhu číslo 4, tak zde také souhlasím s názorem zpravodaje, že Solvit je zde pro všechny. Na tom se jednomyslně shodneme, o tom není pochyb ale to poukázání na sociální partnery a skupiny neznamená omezení přístupu, ale spíše zohlednění e, velmi citlivých sociálních skupin a zajištění přístupu k systému Solvit i pro tyto skupiny. Takže tento poukaz zde je rozhodně legitimní. Na závěr mi dovolte ještě jednou poděkovat zpravodaji za vynikající spolupráce a podporuji jeho návrhy. Děkuji. Thank you very much. Um... Mnohokrát děkuji, paní Zabela. Thank you, um, uh, Mr. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že na základě všech diskuzí ve všech výborech je jasné, že každý chce vylepšit fungování center Solvit. Já myslím, že když bude fungovat dobře, může být Solvit výborným nástrojem, který zajistí přístup spotřebitelů podniku vnitřnímu druhu. Z pohledu vnitřního druhu mohu ještě jednou zopakovat, že je podle mě zásadní, abychom měli takovýto mechanismus řešení problémů k dispozici pro občany i pro podniky pokaždé, když narazí na problémy s veřejnými orgány, například mobilní pracovníci anebo při jiných přeshraničních aktivitách. Mezitím chci poděkovat zpravodaji za práci a za navržené kompromisní návrhy. Já bych si přála drobné, a říkám drobné změny, nicméně kompromisní návrh číslo jedna by se měl asi rozdělit na věci pro podniky a na osvětu. Nicméně jsem velice ráda, že podporuje stejný přístup portálu, protože nemůžeme mít mechanismus, který se pořád ještě vyvíjí. Jinak doufám, že všichni podpoří tyto hovory a posílí se o světa, povědomí o Solvit. A pokud je o posílení spolupráce mezi centry Solvit, já myslím, že cesta vpřed je důležitá otázka. Chceme dosáhnout toho, že Solvit bude řešit problémy a bude to řešit v rozumných lhutách a spolupráce mezi centry bude plynulá a koncový uživatel si bude vědom toho, jaké jsou možnosti a bude naváděn správným směrem i přes ten evropský portál, když narazí na problém. Já myslím, že kompromisní návrh o pokroku Solvit je přijatelný, protože potřebujeme určitý tlak na členské státy, aby posílili své úsilí, ale chci zdůraznit, že musíme také zohlednit stávající mechanismy, pokud zvážíme nějakou legislativu, protože je důležité nerozmělnit ten neformální charakter, který znamená, že Solvit funguje. A chci ještě ujasnit jednu poslední věc v, návrhu 37. To je možnost, aby členské státy zavedly regionální nebo místní střediska Solvit. Z poslední diskuze jsem nabyla dojmu, že je tady určité nedorozumění a vede to k obavám, že existence takových center by mohla oslabit fungování Solvitu. To je samozřejmě pochopitelná obava, ale především chci zdůraznit, že je to volitelné. Členské státy mohou, když to budou považovat za proveditelné, zřídit takováto centra a spojit je, dejme tomu, s nějakými dalšími existujícími portály EU na regionální úrovni, aby byly blíž k uživateli a aby to byl takový přímější kontakt. Za druhé, chci zdůraznit, že taková regionální centra by neměla a nemohou řešit problémy. A ve svém pozměvacím návrhu jsem se snažila zajistit, že to bude jasné. Vyřešení sporu může proběhnout jenom v rámci národní zprávy. Regionální centra by proto fungovala jako jakýsi portál a zúčastněné strany tam mohou podat stížnost, která pak bude předána národní zprávě a pomůže to předat i ty dál jinam případy, které nejsou určeny pro solvit. Už v rané fázi. Takže já doufám, že tím se to vyjasňuje a také doufám ve vaši podporu pro tento pozměňovací návrh. A v neposlední řadě myslím si, že zpravodaj i stínoví zpravodajové odvedli výbornou práci, děkuji za spolupráci a doufám, že se nám tento mechanismus podaří vylepšit. Mnohokrát děkuji. Děkuji, paní Zabela. Paní Rile, chcete se vyjádřit? Já bych chtěla panu zpravodaji poděkovat za kompromisní návrhy a děkuji mu také za to, že některé návrhy nepřevzal. Eh, už pro, minule jsme zjistili, že by byl problém v tuto chvíli rozšiřovat uh, úkoly Solvit, uh, proto to tedy ne, m, mm, nepřijal, byť tu byly některé pozměňovací návrhy, které šly tímto směrem a kromě toho jsem poměrně skeptická, pokud jde o regionální centra Solvit. V tuto chvíli by to bylo zkrátka moc příliš náročné a podle mého názoru by bylo lepší, kdybychom uh, zajistili funkčnost stávajících eh, center Solvit a kdybychom také zajistili jejich lepší spolupráci. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Fox. Thank you, Chairman. And, uh, Děkuji, pane předsedo. Já velice rád uh, připojím svůj hlas k poděkování panu Lukegardovi a jeho kanceláři za pomoc v této věci. Já jsem v zásadě spokojený s jeho kompromisními návrhy, které řeší otázku sdílení informací, většího povědomí o solvitu a účinného sledování. A jak už jsem říkal, myslím si, že ty pozměňovací návrhy v podstatě odrážejí schodu v našem výboru na tom, jak bychom měli vylepšovat tuto službu. A dodal bych možná ještě jedno varování u kompromisu 4. Já chci, aby byl Solvit přístupný všem eh, složkám společnosti, včetně starších lidí a postižených. A myslím si, že není dobrá legislativní praxe, snažit se do každého legislativního aktu zapracovat toto právo. A proto máme směrnici o širokém přístupu, která se má stahovat na veškerou legislativu. A myslím, že to oslabíme, když něco o přístupnosti pro určitou složku společnosti budeme dávat do každičkého legislativního aktu, který budeme přijímat protože po každé, v každé legislativě určitě použijeme trošičku jinou formulaci. Takže nemůžu říct, že nesouhlasím s vaším cílem, ale myslím si, že toto není ten nejúčinnější způsob, jak zajistit, že budeme mít jednotný přístup k veřejným službám. Když každý se bude u každé věci snažit trošku přispět svoji troškou do mlína a bude tam vždycky trošku jiná formulace. Chtěl bych, aby to bylo jasné. Takže, pane předsedo, já myslím, že v zásadě se ve výboru shodneme na těchto kompromisech a rád podpořím práci zpravodaje. Děkuji a, a vítám paní Jensen z generálního ředitelství Markt. Takže pokud vím, byste s týmu paní Gruben a jste s námi pravidelně v kontaktu. Můžete se vy vyjádřit k těmto kompromisním návrhům a případně nám říct, jak vy vidíte další postup ve věci Solvitu? Děkuji za slovo. Já myslím, že většina věcí už byla řečena na posledním zasedání. A my se těšíme na přijetí této zprávy zítra. A to je v podstatě asi všechno z mé strany v této chvíli. Dobře, děkuji. V tom případě znovu předám slovo panu Lokegardovi, aby nám to případně shrnul. A hlasovat samozřejmě budeme zítra. Ano, bude to tedy závěrečné slovo z mé strany. Děkuji všem za komentáře, za konstruktivní spolupráci, která nás doposud pojila. Dovolte mi, abych k tomu Eh, přednesl pouze několik málo komentářů k tomu, co tu právě zaznělo. Nejprve, pokud tady probereme ty eh, kompromisní návrhy jeden po druhém. Eh, číslo jedna, to rozdělení. V podstatě nemám žádné námitky. Možná jsem trochu zmaten, protože zatím jsem nepochopil, proč Eh, to znamená, že se o tom můžeme pobavit, eh, můžeme to řešit. Já zatím úplně nechápu, proč by tomu tak mělo být, ale eh, nemám vůči tomu žádné námitky. To znamená, že pouze chci, abychom se o tom pobavili. To znamená, že za chvíli dostane slovo paní Izabela, aby to ještě jednou vysvětlila. Dobře. A nyní ještě k bodu číslo čtyři, o tom hovořil pan Fox podstatě jsem, jsem tu tedy ne, nezapracoval ten příslušný návrh. Možná bychom to uh, mohli uh, vyřešit tím, že bychom se tedy zaměřili na to slovičko partikuly, uh, že bychom ho změnili. Například místo partikular by tam byly IE, bylo IE. Možná že právě tím bychom ty věci, o, které, o kterých jste hovořil, zdůraznili. Já osobně eh, bych byl proto, abychom eh, ta tady použili příklady, abychom eh, je tady nezdůrazňovali tím, že tady použijeme slovo particulary. Já chci, abychom tady eh, doplnili slova for all citizens, pro všechny občany, tak abychom zajistili eh, přístup pro všechny občany. Tečka. Pokud tady zapíšete nebo ustanovíte, že se pro různé skupiny bude zaručovat různý přístup, tak to nebude dobré. To znamená, že takto jsem to myslel. Dobře, to je tedy jedna možnost, můžeme to potom bilaterálně vyřešit. Ještě jedna věc, pokud jde o tu původní otázku, e, velmi pečlivě jsem tady naslouchal názorům komise. Myslím si, že e, mají pravdu. V podstatě nemám problém s tím, že tu doplníme něco o otázce informování, pokud se na něčem shodneme, ale rád bych zdůraznil to, co také říkala paní Hrule, že nechceme, aby regionální střediska měly ještě více úkolů v tuto chvíli. Já si myslím, že to bychom měli říct naprosto jasně. Jinak tedy jsem zaznamenal velkou schodu na tom, co jsme zatím vypracovali. To znamená, že se těším na zítřejší hlasování a potom se ještě krátce můžeme domluvit se stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji a nyní tady bude mít paní Izabela možnost se k tomu vyjádřit. Já myslím, že to vidíme stejně, pokud jde o ty regionální orgány. Já Neříkám, že tady musíme něco posouvat z národní na regionální úroveň. Říkám pouze to, že bychom občanům alespoň měli poskytnout příležitost, aby si obstarali informaci na regionální informaci. To znamená, že kliknou na e, stránku a budou převedeny na stránku Solvit, a nebo na regionální lokální úrovni budou k dispozici letáčky. Jde zkrátka o e, informování. Nejde o to, že by byla poskytována nějaká služba na té regionální úrovni. To znamená, že já si nemyslím, že by bylo na, potřeba na regionální úrovni zřizovat další personální zdroje, že by tam musela být nějaká osoba, která by eh, občany informovala. Říkám pouze to, že regionální orgány by měly mít nějakou možnost, jak informovat o mechanismu Solvit. To je to jediné, co jsem tedy myslel eh, tou regionální úrovní. Já jsem tedy pracovala 17 let na, v regionální regionálním úřadu a vím, že lidé tam chodí, že je to zkrátka orgán, který je jim nejblíž. Vím, že eh, je potřeba vědět, jaké mají problémy. Oni zkrátka kladou dotazy ke všemu a proto je potřeba eh, nějak zajistit, aby tu informaci, o kterou žádají, dostali, aby nemuseli kvůli tomu eh, jezdit do národních orgánů. Myslím si, že bychom tady měli zdůraznit lidi se eh, nějakým znevýhodněním a starší občany, že by to zkrátka mělo být přístupné všem a měli bychom to zdůraznit. Doufám, že nyní to zaznělo naprosto jasně. Ano, eh, eh, souhlasíte tedy s panem Foxem? Dobře. Pane Lekegarde, chcete k tomu něco říci? Chcete mít závěrečné slovo jako zpravodaj? Ano, já si myslím, že teď je to jasné. Doufám, že se nám tedy podaří dospět k nějakému kompromisu, i pokud jde o tu regionální otázku a s panem Foxem se můžeme sejít a vyřešit to. Doufám, že tady budete mít silný tým stínových zpravodajů, to znamená, že zítra to eh, hlasování dopadne dobře a potom tedy budeme eh, spolupracovat s komisí. Jsem velmi rád, že tu komise je, eh, protože je to důležitá otázka. Děkuji komisi za spolupráci. Dokonce jsme o dvě minuty předběhli náš program a proto využiju příležitosti a e, přivítám nového e, člena našeho výboru, nového zástupce, e, který převzal práci pana Třaskovského. Pan Rost, velmi vás vítám v našem výboru a ptám se vás, je, on je tady? členem eh, frakce EPP a ptám se ho, jestli tedy chce se představit během, minut, hm, během pár minut. Chcete o sobě říct si pár slov, tak abyste se představil, nebo ne? Dobře. V tom případě se můžeme posunout k dalšímu velmi důležitému bodu. Také o něm budeme zít, hlasovat zítra, ne, pardon, ne zítra, protože jsme hlasování odložili. Eh, paní Sehnalová nám vysvětlí, proč jsme museli to hlasování posunout. Máme tu 27 kompromisních pozměňovacích návrhů, které musíme eh, zvážit. Nemáme dost stínových zpravodajů. Eh, pan Manders, nevím, jestli to je, pan Van de Kamp to je, nevidím tu nikoho dalšího, pan, paní Rule to je, já tu jsem taky je důležité, aby tu tady byli stínoví zpravodajové a, a já tady v tuto chvíli. Děkuji, pane předsedo. Já bych asi na úvod eh, chtěla poděkovat všem kolegům, eh, stínovým zpravodajům, tak jak jste je vyjmenoval, eh, a vlastně i vám osobně, pane předsedo, za angažma pro tuto zprávu, protože sdílím váš názor, že je to opravdu důležitá, důležitá legislativa. Chtěla bych také říct, že čím víc se blížíme k cíli, tak eh, tím více bychom měli mít eh, na paměti, aby se z debaty o e-callu eh, nevytratilo to nejdůležitější. A to, že se jedná o bezpečnostní prvek, který v případě nehody sám přivolá pomoc automatickým kontaktováním linky 112 tísňového volání. Myslím si, že se shodneme i na tom, že se jedná o významný příspěvek ke snížení úmrtí na evropských silnicích, eh, který má ročně zachránit eh, až 2,5 tisíce lidských životů. V průběhu projednávání eh, zaznamenáváme živou debatu o různých aspektech této zprávy, ať už se týká ochrany osobních údajů, možného využití systému pro další služby, takzvané otevřené platformě, o privátních systémech, eh, kterými je toho času vybaveno asi 1% evropského vozového parku. Ale ačkoliv se jedná o velmi důležitá témata a zejména s ohledem na ochranu osobních údajů, kde od začátku požaduji, aby systém za žádných okolností neumožňoval sledování pohybu vozidla, Mějme prosím na paměti, že systém eCall eh, má být veřejnou službou tísňového volání Eh, která bude využívat tísňovou linku 112, bude poskytována zdarma a ku prospěchu všech řidičů v Evropě bez ohledu na značku jejich vozidla. Vy jste zmínil, pane předsedo, na začátku, že jsme nuceni odložit hlasování. E, ano, je to, je to tak, e, protože výbor pro občanské svobody, výbor LIBE, vypracovává e, pro náš výbor stanovisko ke článku 6, který se týká právě ochrany osobních údajů a požádal o pravidlo 50 toto pravidlo mu bylo konferencí předsedů uděleno eh, museli jsme se tedy proto eh, dohodnout na změně kalendáře aby výbor libe byl schopen prodiskutovat eh, své pozměňující návrhy připravit kompromisy a hlasovat tak abychom v imco jeho stanovisko mohli zohlednit během našeho závěrečného hlasování. Eh, proto podle eh, původních předpokladů nebudeme hlasovat už zítra eh, ale až počátkem února. já jsem měla možnost včera navštívit zasedání stínových zpravodajů k této zprávě na výboru libe a myslím že se posouváme správným směrem. Pokud se týká kompromisu, také zde již bylo řečeno, že jsem připravila 27 kompromisních návrhů které pokrývají většinu eh, ze 123 pozměňujících návrhů, které byly podány v našem výboru, eh, ale také stanoviska výboru eh, TRAN a ITRE. Tyto kompromisy jsme měli možnost diskutovat se stínovými zpravodaji minulou středu ve Štrasburku a já jsem ráda, že mezi námi nezazněly žádné větší nezhody. Požádala jsem také e, o doplňující písemná stanoviska od stínových zpravodajů za jednotlivé politické skupiny. E, dosud jsem obdržela tedy vyjádření od EPP, e za což bych panu kolegovi Van de Kampovi chtěla poděkovat. A zmíním tedy alespoň nejdůležitější témata, tak jak jsem je pokryla v kompromisních návrzích. Eh, eh, jedno z nich, nebo první z nich je kompatibilita e-callu se, se systémy Galileo a EGNOS. Eh, toho se týkají pozměňující návrhy 3 a 17. K těmto satelitním navigačním programům navrhuji vložit slovo funkční operational. Dalším tématem koexistence privátních systémů s veřejným systémem e-call, kterého se týká kompromisní návrh 16, Eh, zde spotřebitelé si eh, budou moci i nadále na základě vlastní volby eh, pořídit privátní systém, nicméně výrobci musí zaručit, ať je ve vozidle nainstalován i veřejný systém tísňového volání 112 pro případy, kdy privátní systém nebude dostupný nebo funkční a musí rovněž zajistit, že vždy dojde k aktivaci jen jednoho z těchto systémů. Dalším tématem je otevřená platforma, eh, té se týkají kompromisy 8, 18 a 19 Eh, ecall eh, bude pouze bezpečnostní prvek, ehm, nicméně vyzýváme komisi, aby zahájila konzultaci se všemi zúčastněnými stakeholdery a prodiskutovala možné požadavky na tzv. otevřenou platformu a představila následně oddělený legislativní návrh, který bude vyjasňovat veškeré požadavky na tuto platformu, včetně přístupu do této platformy a za jakých podmínek bude. Eh, dalším tématem je datum vstupu v platnost, čehož se týkají kompromisní návrhy 25 a 27. Eh, tady bych chtěla poznamenat, že Evropský parlament v roce 2012 velkou většinou požádal o povinné zavedení systému ecall v nových typech vozidel od roku 2015 eh, a proto eh, tedy od října 2015, proto tento cíl chceme eh, dodržet. Jsem si dobře vědoma toho, že všichni aktéři nezbytní pro úspěšné spuštění tohoto systému budou potřebovat nějaký čas pro přijetí delegovaných aktů a proto budeme eh, pokrok eh, velmi pečlivě eh, sledovat a případně přehodnotíme toto datum. Pak ještě jedno téma bych ráda zmínila, a to jsou hodnotící zprávy, kterých se týká kompromis číslo 26. A tady navrhuji, aby Evropský parlament požadoval tři zprávy. První z nich se bude týkat připravenosti infrastruktury nezbytné pro spuštění systému a umožní přijmout nezbytná opatření pro to, aby systém skutečně mohl být spuštěn. Eh, druhá, která by měla přijít v roce 2018, zhodnotí možné rozšíření působnosti nařízení i na jiné typy vozidel eh, a dále budeme požadovat zprávu k otevřené platformě, eh, která by měla být doplněna legislativním návrhem. Pokud se týká dalšího postupu, Eh, řada je vlastně nyní na výboru LIBE, eh, který bude o svém stanovisku hlasovat 30. Eh, ledna. Následně po hlasování bych chtěla zaslat stínovým zpravodajům nebo vůbec mm, revidovanou verzi kompromisních návrhů a pokud to bude nutné, svoláme ještě jednu doplňující schůzi stínových zpravodajů i když to příliš nepředpokládám. Eh, výbor IMCO bude následně eh, o, podobě, o té výsledné podobě zprávy hlasovat eh, a berme prosím všichni jako konečný a závazný termín 11. února a e, následně v souladu s naším původním harmonogramem, což byla naše podmínka, e, který je rovněž tedy dohodnut mezi naším výborem a výborem TRAN, e, budeme chtít zprávu hlasovat již na druhém únorovém plenárním zasedání ve Štrasburku. Zatím tedy, pane předsedo, všechno. Těším se na připomínky. Well, thank you very much, uh, indeed, Děkuji. Paní Sehnalová, já jsem byl na zasedání ve Štrasburku minulý týden a jasně jsem vyjádřil svoji nespokojenost, že e, Libe se do těch diskuzí e, zapojil tak pozdě. My o tom systému e-call diskutujeme již tři roky a oni tedy přišli na poslední chvíli a Samozřejmě, že tedy řeší otázky ochrany dat, které vyplývají z těch kompromisů. Eh, my chceme, aby ty otázky ochrany osobních údajů byly dostatečně eh, zohledněny. Nicméně jsem dal jasně najevo, že jsme nespokojení, eh, tím, nespokojení s tím, jak pozdě se do toho zapojili protože to do značné míry ovlivní náš, eh, naši možnost pokročit eh, v jednání s radou. Dobře. A nyní si tady vyslechneme stínové zpravodaje. Nejprve pan Van de Kam, který byl eh, v této věci velmi aktivní, to znamená, že já mu rád předávám slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi, abych nejprve poděkoval paní zpravodajce a jejím spolupracovníkům, ale také spolupracovníkům výboru MKO za to obrovské množství práce, které jsme dosud odvedli. Chtěl bych říci, že jsem byl poněkud udiven tím, co dělají naši kolegové ve výboru LIBE. Já jsem řádným členem výboru LIBE a možná, že jsem se tou otázkou měl zabývat o něco více, než jsem činil, ale zdá se, že Eh, Libe nyní řeší také tlačítko zapnutí a vypnutí, switch on, switch off. A upřímně řečeno, já si myslím, že to už je ochrana soukromí, která zachází příliš daleko. Měli by se omezit na svůj základní úkol a tím je ochrana e, soukromé sféry. Ale e, myslím si, že to téma eh, toho zapínacího, vypínacího tlačítka je něco, do čeho oni by takzvaně neměli vrtat, neměli by to kazit. Potom něco k eh, pozměňovacím návrhům 8, 19 a 26. 26. To je ta otevřená platforma. My jsme se mezi tím už shodli, že otevřenou platformu tam nechceme vpravovat nějakými zadními vrátky do tohoto nařízení a upravovat to zde, ale zároveň chceme vyzvat komisi, aby začala rychleji pracovat na tomto tématu. A nyní pro paní zpravodajku ve 26. je e, ta feasibility study, ale nemáme to v osmičce a devatenáctce a já bych chtěl dát na zvážení, zda eh, tu studii feasibility study bychom možná zde nemohli vypustit, protože já se obávám, že tím vlastně to celé kolečko začne znovu od začátku. Takže to je taková jedna věc, kterou bych dal na zvážení. Potom, pane předsedo, se chci zeptat k 18C. To je návrh, který um, hovoří o opravě systému e u někoho jiného než u oficiálního dílera. A i když jsem zpravo Jejku žádal, aby vypustila slovo vehicle. Nevím, zda jsem položil správnou otázku, protože nyní se tam uh, někdo říká, že když se to vypustí, tak vlastně s tím autem nelze udělat vůbec nic, než eh, opravovat ten systém e -call tak možná zde bychom měli se postarat o to, aby tím vypuštěním slova vehicle eh, vozidlo se eh, díleři nedostali do problému. Potom, co se týče harmonogramu. Pozměňovací návrh 26, nebo kompromis 26, tam se navrhuje, aby ta otevřená platforma a eventuální legislativní eh, návrh k ní by se daly dohromady dva roky poté, co vstoupí nařízení v platnost a účinnost. A já bych byl rád, kdybychom to tempo trochu udrželi a řekli dva roky poté, co bude přijato nařízení, protože to, že se na tom dohodneme na trialogu a že se to přijme, to jsou dva různé okamžiky a pak je ještě jiný okamžik a sice kdy to nařízení vstupuje v účinnost. Takže o to bych poprosil abychom to trochu urychlili. A potom harmonogram na závěr. Já si myslím, že možná i vy eh, v diskusi se sekretariátem budete moci zajistit, abychom hlasovali v únoru na plenárce, protože pokud se to nepodaří, tak budeme opravdu pod velkým časovým tlakem. Takže já vám velice děkuji za to, že jste vyslechl mé poznámky. Thank you very much, Mr. Manders. Děkuji, slovo má pan Manders. Hey. Eh, Děkuji vám, pane předsedu. Já bych také chtěl poděkovat paní zpravodajce. Co se týče obsahu, tak eh, se s panem kolegou občas souhlasím, občas ne, ale také souhlasím s tím posunutím protože si myslím, že je to důležité, co nyní děláme. Nyní je to tak, že se nyní volá přímo na tiskovno, tiso, tisnovou linku 112 a znamenalo by to obrovskou zátěž toho systému. Možná bychom měli zvážit, že se bude telefonovat někam jinam, protože pokud zrovna nebudete v bezvědomí, budete schopni říct, dobrý, ale nevolejte sanitku, protože když ten systém 112 bude přetížený tím telefonáty, tak potom třeba ta eh, záchranná služba nemůže jet potom k někomu, kdo je těžce zraněn, protože jede někam, kdo eh, zas eh, tak špatně na tom není. A potom velice důležité téma soukromé sféry. Když se mi stane nehoda, spustí se airbag, tak ještě nemusím být těžce zraněn a musím mít možnost vypnout ten systém, aby neodeslal automaticky ten e, signál, protože je možné, že třeba sám ještě vypu- vystoupím z auta a za- zatelefonuji na nějakou tisnovou službu, aby mě vyzvedla. Takže já bych navrhla, abychom zde ještě počkali a podívali se na to, zda e, zde opravdu máme ten správný přístup a to vypínací e, tlačítko, to je něco, na co bychom se měli ještě blíže podívat, ne tak kvůli soukromé sféře, ale kvůli tomu, abychom nezatěžovali záchrannou službu. Děkuji. Děkuji, slovo má paní Rühle. Děkuji. Ráda bych upozornila na jeden bod, který přišel při té dosavadní diskuzi podle mého názoru trochu zkrátka. Zavedení tohoto systému má přispět k větší bezpečnosti a chránit životy. Nicméně zavedení tohoto systému je nyní povinné. To znamená, že my se shodneme, my schválíme, že to bude povinné. E, v některých členských státech, mimo jiné i v tom mém, to postaví diskuzi do zcela nového světla. Parlament se tím tématem zabývá již dva nebo tři roky a musím konstatovat, že veřejnost to vzala na vědomí teprve nyní. Oni to dříve vůbec nezaznamenali, že že ten systém bude povinný. A proto souhlasím s tím, že bychom se měli více soustředit na ochranu osobních údajů a jsem paní zpravodajce velmi vděčná za to, že tedy zadala eh, ten briefing paper, protože si myslím, že právě díky tomuto dokumentu budeme vědět o tom eh, příslušném rámci. Eh, pokud jde o ten vypínací knoflík, já si myslím, že ta diskuze je zbytečná, protože to vůbec eh, nesouvisí s ochranou osobních údajů. Eh, u toho knoflíku tedy nejde přímo o systém trackingu, ale pokud chceme chránit osobní údaje, tak musíme dodržet ta doporučení, to znamená, že musíme jasněji definovat pravidla pro minimální objem dat, který se bude předávat. Měli bychom tedy přesně definovat ta data, která se budou předávat na základě principu přiměřenosti, proporcionality a kromě toho eh, bychom tedy měli ten objem dat co možná nejvíce omezit. Já doufám, že se tedy na tom s výborem Libe domluvíme, že se nám podaří dosáhnout jasného kompromisu a ráda bych explicitně poděkovala paní zpravodajce za její její dosavadní práci a za její, podle mého názoru, velmi, eh, za její velmi moudrý způsob, jak nakládá s tou ochranou osobních údajů. Um, um, Děkuji. Já se k tomu tedy eh, vyjádřím jako stínový zpravodaj. Eh, já Doufám, že eh, ty kompromisní pozměňovací návrhy nám pod, eh, pomohou dospět k vhodnému výsledku. Jak řekla paní Rüle, je vidět, že jsme schopni ty otázky zpěté s ochranou osobních údajů dobře zohlednit. Eh, Nebudu tady opakovat eh, to, co jsem řekl dříve, ale doufám, že tedy, tedy vím, že pan eh, zpravodaj z výboru Libe bude dostatečně aktivní. Myslím si, že do posud byl. Jediný komentář, který mám, se týká zavedení. Eh, nyní tedy ty komentáře představují velmi realistický plán. Já si myslím, že to je velmi komplexní návrh, protože to je systém e-call a také nutný, nutné zavedení sítě. Mělo by to být zavedení vedeno paralelně, to znamená, že chceme, eh, aby to bylo co možná nejdříve, tak aby to mělo jasné výsledky pro eh, spotřebitele. Doufám, že ten kompromis, a myslím si, že ten kompromis, který máme eh, na stole, je rozumný a umožní nám to dobře zahájit jednání s radou. Doufám, že tedy se o tom, na tom shodneme zítra ve výboru. Myslím si, že by bylo rozumné pokud uh, paní Sehnalová bude mít pocit, že se můžeme shodnout na mandátu, tak bychom se na to mohli domluvit zítra se stínovými zpravodaji, protože pak bychom mohli eh, pokročit v jednání s radou v tom velmi omezeném čase, který máme k dispozici. Já jsem poměrně optimistický v tom, že bychom mohli dosáhnout dobrých výsledků, ale měli bychom tedy projevit naši vůli, že chceme dosáhnout eh, pokroku, protože je to velmi důležitý návrh pro občany, pro bezpečnost silničního provozu a e, vytváří se to takřka deset let. Před deseti lety to bylo poprvé e, zmíněno a celá řada zemí podepsala memorandum o porozumění v tom smyslu, že e, by to chtěli zavést. To znamená, že by bylo dobré, abychom vyslali signál v tomto smyslu. Máme tady ještě pana kolegu Malnesku z výboru TRAN, který se k tomu chce vyjádřit, takže já mu Tímto předávám slovo. Děkuji, pane předsedo, já si rád vezmu slovo. Já tady mám jenom jednu poznámku, která se týká kompromisního návrhu číslo 3. To je úvodní ustanovení číslo 6. A potom k číslu 17 u článku 5.3, to je stejná poznámka. Tyto dva odstavce žádají, aby byly přijímače kompatibilní se systémem satelitní navigace. Ale vy jste ještě doplnili do textu komise slovo operational. To podle mě není úplně vhodné, protože systém Galileo zatím funkční není. Bude funkční koncem tohoto roku nebo začátkem roku 2015. Ale specifikace pro průmysl, pro výrobce, aby vyráběli přijímače kompatibilní se systémem Galileo, na to v podstatě už není čas. To je stejně už teď k dispozici zdarma na internetu, takže oni už teď vyrábějí přijímače kompatibilní se systémem Galileo. A když tam dáme teď slovíčko funkční, nebude to dobrá pobídka pro výrobce, aby už teď vyráběli přijímače pro Galileo. A my všichni chceme, prosazovat systém Galileo na trhu prostřednictvím různých aplikací. Je to velice důležitá aplikace pro Galileo. A já proto žádám, abychom vypustili slovo operational. Já si myslím, že ten text komise je v pořádku, ale pokud tam chcete doplnit ten výraz in particular, zejména, dobře, dejme tomu, ale vypustíte prosím slovo operational, funkční. Děkuji. Thank you for, for bringing... Děkuji, že jste na to upozornil za výbor pro průmysl, protože já vím, že hlavně systém Galileo sledujete. Je to velice důležitá věc. A možná požádám ani Sehnalovou, aby se k tomu za chviličku vyjádřila, ale nejdříve dám slovo komisi. Já myslím, že je to paní Barbara Bonesuto z Generálního ředitelství pro průmysl už s námi pracuje na otázkách motorových vozidel nějakou dobu, takže vás možná požádám, abyste vyjádřil k těm eh, kompromisním návrhům a případně k dalším věcem. Děkuji, pane předsedo, dobrý den. Především chci poděkovat výboru IMCO, zpravodajce paní Sehnalové a stínovým zpravodajům za jejich usilovnou práci v této věci jak už bylo řečeno, je to velice důležitý návrh pro naše občany a pro bezpečnost silničního provozu. Co se týče kompromisních návrhů, řekla bych, že vítáme skutečnost, že zachovávají zásadní prvky našeho návrhu, neboli ve vztahu k polipůsobnosti, ve vztahu k tomu, že nařízení by se mělo zaměřit především na služby naléhavé pomoci přes infrastrukturu 112, a také pokud je o kompatibilitu s palilem. My jsme se také snažili vyjasnit text, zejména pokud jde o definice nebo odkazy na platné standardy nebo normy. Co se týče přístupu k platformě na základě otevřeného přístupu, souhlasíme, že je tady legislativní vakuum z hlediska vlastnosti a také spoždění, aby byl ten funkční systém naléhavých tísňových volání 112 funkční. Ale konzultace se všemi zúčastněnými stranami by měly začít co nejdřív, abychom si stanovili normy pro právě takovouto otevřenou platformu. Jedna z nejobtížnějších otázek je zřejmě odkaz na služby třetích osob v tomto textu. Samozřejmě my chápeme, proč ten návrh tady je, zvlášť kompromisní návrh 16. Ty služby už jsou k dispozici na trhu nějakou dobu a osvědčily se. V každém případě vítáme to, že systém e-call na základě čísla 112 bude povinný ve všech autech. To znamená, že služby třetích osob budou tou další volitelnou možností. A myslíme si, že jsou tady věci, na které bychom se mohli podívat do větší hloubky v případě, že tam budeme mít v textu tento odkaz. Zejména se týká o ochranu dat a v tomto ohledu podle nás pod, budeme potřebovat určitou ochranu, budeme potřebovat pravidla, která budou trošičku jiná než u toho systému e-call 112, vzhledem k tomu, nakolik je ten systém komplexní. V každém případě musíme zajistit pravidla, která zajistí interoperabilitu a také to, že tento mechanismus bude skutečně účinný a bude se dát prověřovat při schvalování typu. Takže chápeme důvod pro tento pozměňovací návrh, ale myslíme si, že je nutné zvážit určité další věci, zvlášť to, co se týká ochrany spotřebitelů. Děkuji. Dobře, děkuji. A já na závěr dávám slovo paní Sehnalové. Možná by se mohla vyjádřit i k tomu, co říkali stínoví zpravodajové. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem za, za komentáře. Dovolte mi eh, několik málo poznámek eh, ke každému z nich. Eh, panu kolegovi Van de Kampovi děkuji za jeho komentář nebo vůbec za tu, za tu zmínku debaty o tom switch, switch on-off Eh, tlačítku. Eh, já ten jeho názor samozřejmě sdílím eh, a myslím si, že je to samozřejmě i otázka jakési liability, zodpovědnosti za tu, za tu, samotnou, za tu samotnou funkčnost, takže opravdu si myslím, že tady jsme na, tady jsme na stejné lodi. Pokud se týká otevřené platformy, já souhlasím s tím, že je to velmi komplexní otázka. Eh, která musí být ošetřena zvláštním legislativním návrhem. Eh, sdílím eh, tedy i mm, jakýsi požadavek na urychlení té, té feasibility study. My jsme tam v podstatě chtěli dávat například dobu jednoho, jednoho roku, jako není, není důvod mít, tu, mít, mít ten termín delší. Uh, Eh, a pokud se týká kompromisu 18, eh, my jsme tam reagovali na eh, řadu pozměňujících návrhů. Já bych se asi zeptala pana kolegy Van de Kampa, jestli to slůvko výkl v tom kompromisu chce udržet nebo, nebo vypustit. Myslím si, že se bavíme hlavně tedy o, o, o tomto slově v kompromisu. U pana kolegy eh, Manderse, eh, já si myslím, že je důležité zmínit, a my jsme to vlastně diskutovali, když jsme projednávali jednotlivé eh, pozměňující návrhy, že samozřejmě ne každá nehoda je vážná natolik, že vyžaduje příjezd záchranných složek, ale právě proto je tam vlastně zpětné slovní spojení, které umožní vlastně vyjasnit, jestli je příjezd nutný či, nutný či ne. Takže v tomto ohledu je to samozřejmě také e, určitá ochrana e, záchranných, záchranných složek eh, před tím, aby eh, nebyla zahlcena nějakými falešnými, falešnými voláními, což se ale mimo jiné eh, děje ve velmi masivní míře už, už teď. V případě volání, volání na, na, na 112 nebo na jiná záchranná čísla. Pokud se týká paní, paní Rýle, já naprosto, nebo děkuji za prvé za ty, za ty komentáře a naprosto souhlasím s tím, že ta přesná definice eh, toho minimálního souboru dat je nutná a my samozřejmě považujeme eh, v tomto smyslu slovo minimální eh, za vlastně také maximální je to skutečně prostě pouze minimální soubor dat, které záchranné služ, složky potřebují k tomu, aby efektivně provedly, provedly výjezd nebo zásah. Eh, a u pana kolegy Marinesku ehm, zase vycházeli jsme z řady pozměňujících návrhů, které jsme v tomto smyslu dostali, ale určitě se na, na to téma ještě podíváme a eh, zvážíme to. Děkuji. Jinak díky ještě jednou za všechny komentáře. Dobře, mnohokrát děkuji. Pane Van de Kamp, vy jste tam měl něco k tomu výrazu weekly repair. Chcete na to reagovat? Ano, pane předsedo. Myslím, že by bylo lepší to eh, probrat na zasedání stínových zpravodajů, protože máme takový pocit, že když vypustíme to slovo, tak to bude znamenat problém pro ty nezávislé dílery. A možná by tedy bylo lepší tam to slovo přece jenom nechat. Ale přece jenom si to musím také ještě interně vyjasnit, jaký dopad by toho kroku byl nebo nebyl. Děkuji. Dobře, já myslím, že máme teď až do 11. února, máme trošku víc času na to, abychom ty kompromisní návrhy nějakým způsobem dopracovali, takže určitě to s paní Senholovou ještě dáme dohromady. A také, až uvidíme výsledky hlasování z výboru pro občanské svobody, samozřejmě to musím brát velice vážně, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Dobře, takže mnohokrát děkuji. A teď přejdeme k mé zprávě. Takže plynule přejdu do role zpravodaje nebo navrhovatele. Podívám se, koho ze stínových zpravodajů tady mám. Paní Bastos je tady? Paní Bastos přijde? Paní Verňo tady je? Pan Kreuzmann to je? A pan Engström se k nám připojí. Ještě dohání něco na poslední chvíli. Paní Verňo nevidím, ale dobře. Máme začít v 10.15. Už je 10.15? Já myslím, že se do toho asi můžeme pustit. Paní Bastos se právě podepisuje, takže začneme, pane. Místo pana Engstrema je prázdné. Uvidíme, snad se k nám připojit, takže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 Okay, well, let's make a start then. Dobře, takže začneme. Vítám Antonyho Bílena a jeho tým z generálního ředitelství Connect. Děkuji, že tak pozorně sledujete naši práci. Připojila se k nám i paní Bastos a paní Verňou jistě přijde brzy. Takže začneme. Především chci všem připomenout, jak na tom jsme Máme v úmyslu schválit náš, eh, naše stanovisko zítra, potom to půjde do výboru pro průmysl, 27. února se tam bude přijímat samotná zpráva. A u všech aspektů ochrany spotřebitele v podstatě rozhodneme na základě hlasování o zítřejšího hlasování. Uvidíme, co tam všechno půjde do toho výboru pro průmysl. Co se týče otevřeného přístupu k internetu, a kolegové asi budou vědět, že máme samostatné nařízení. Výbor pro průmysl je spolu s námi příslušným výborem a já vím, že z jejich strany tam byla řada pozměňovacích návrhů. Článek 23.5, tam mají ku podivu výlučnou pravomoc, nicméně myslím, že se nám podaří zpracovat dobrý návrh pro to nařízení o otevřeném přístupu k internetu, protože ten tým ve výboru pro průmysl uvažuje podobně jako my a budeme muset eh, doladit tu formulaci. Pokud je o ten proces, který zatím proběhl, chci především poděkovat za energii a zapojení všech stínových zpravodajů, protože byli pod dost velkým tlakem, abychom dali ty kompromisy dohromady. A já myslím, že v zásadě se to podařilo. Stejně jako vždy, u těch kompromisů jsem nebyl schopen vyhovět všem. Pokud jde o obsah, myslím, že se to v zásadě celé posunuje ve prospěch ke kompromisům, protože podle mě 90% těch věcí jsme vyřešili na základě koncensu, stínový zpravodajem je přesvědčili, abych tam doplnila hodně detailů, věci, které jsou ve prospěch pro spotřebitele, Nechci to znovu procházet, protože si myslím, že už jsme o tom diskutovali docela hodně v minulosti. Takže v podstatě máme třetí verzi kompromisů. Zveřejnili jsme verzi 1 a 2, ale na poslední chvíli jsme ještě dělali detailní změny a chci především dnes dopoledne zmínit určité prvky, o kterých se předtím nemluvilo, zvlášť pokud je o posílení služby 112. A proto mi hodně záleží na tom, aby paní Verňo, která je velkou zastánkyní, se také vyjádřila. Takže pokud paní Verňo nepřijde brzy, budeme mluvit o jiných věcech, protože ty věci o návrhu k systému 1.1.2 jsou činné především pro ní. Takže začneme jinými aspekty. Chci vám především připomenout, že se všichni stínoví zpravodajové naprosto shodnou na restrukturalizaci tohoto návrhu. Takže to, o čem mluvím, bude změna stávající směrnice a v podstatě to všechno půjde do stávajícího legislativního rámce, což je směrnice. Členské státy pořád ještě mají příležitost podle směrnice posílit některé z těch návrhů, když budou chtít, a řada z národních regulátorů má důraznější ustanovení než to, co je tady, což je ta minimální úroveň, o kterou žádáme. A to je důležitá věc. A také jsem do kompromisů zahrnul věci, ze kterých bude jasné, zvláště jsou to ty věci, o kterých mluvili zelení. Já, já myslím, že všichni se shodneme na tom, že ty aspekty o informacích před uzavřením smlouvy a informace pro spotřebitele, průběžné informace pro spotřebitele, členské státy a národní regulační orgány k tomu mohou doplnit další věci. A samozřejmě, protože spolupracují koordinovaně, z některých z těch věcí se asi stanou později osvědčené postupy a pokyny pro osvědčené postupy. To byl tedy jeden z těch kompromisů. Takže já myslím, když se to tady procházím, že u těch informací před uzavřením smlouvy se v podstatě úplně shodneme, proběhly důležité diskuze o takových věcech, jako co se stane, když koncový uživatel bude chtít eh, použít stávající koncové zařízení, do jaké míry eh, operátor má poskytnout technické informace, pokud si třeba někdo koupil eh, telefon z jiné země. Já myslím, že je to služba, která je k dispozici pro spotřebitele, ale není to úplně neomezené a toho se asi budeme držet, protože to byl pro některé věci lidi problém. Pokud jde o informace před uzavřením smlouvy a po uzavření smlouvy, tady proběhla živá a zajímavá debata o tom, jak informovat spotřebitele realisticky. O tom, jak rychlé mají připojení. Pořád se ještě úplně neschodneme. Já jsem slyšel řadu zajímavých věcí od mnoha regulátorů, kteří to budou muset uplatňovat. A já myslím, že obecně řečeno jsou regulátoři pro mou formulaci, což znamená normally available, běžně k dispozici. A někteří lidé chtěli actually available, skutečně k dispozici. Dívám se na paní Vrňo, ona k tomu asi něco řekne, ale podle mě to není realistické uvádět actually available, protože to znamená, že musíte případ od případu vyhodnotit, kde ten spotřebitel bydlí, jak to vypadá s jeho místním připojením, s tou místní smyčkou a tak dále. Kdežto normally available v místě, kde se nachází koncový uživatel, je dosti široká formulace a regulátoři mají pocit, že tak to uplatňovat mohou. Ale chtěl bych upozornit na to, že já jsem to teď doplnil úvodním ustanovením, které je nové a o kterém jsme mluvili včera. Takže jsem pozměnil úvodní ustanovení 56 té eh, směrnice o univerzálních právech a abychom věděli, co je to běžně dostupná rychlost, Barik bude mít na starosti zpracování pokynů a jejich pravidelnou aktualizaci, protože to, co je běžně k dispozici dnes, v měnícím se světě, zvlášť vzhledem k novým technologiím, novým mobilním technologiím a nové infrastruktuře, nemusí být dispozici zítra. A včera jsme se také dohodli na základě návrhu stínových zpravodajů, že v tom balíčku budou také informace o pokrytí mobilních sítí. Takže já myslím, že tady jsme pokročili dobře kupředu. E, trvání a ukončení smlouvy tam jsme vyřešili většinu těch věcí. Já jsem zmínil rychlost dat v souvislosti s informacemi pro spotřebitele podle směrnice o univerzálních právech. Kontrola spotřeby, to jsem upravil ještě dál, aby bylo jasné, že tady bude v podstatě možnost, aby uživatel zvolil předem stanovený strop, nebude mít možnost sám si stanovit strop, ale budou předem stanovené stropy a výdaje, to jim operátoři mohou nabídnout, aby omezili své služby, ale také pokud o čas a spotřebu, to bude platit pro předplacené služby i služby placené posléze, o tom se mluvilo i včera, a také budou k dispozici pokyny. A u přechodu k různým, mezi různými provozovateli tam jsme se dohodli. A ještě chci říct něco k té službě 112. Jsem velice rád, že Bernadette Verňo se k nám připojila, protože jí na tom hodně záleží a je velice dobré, že se tady chopí vedení. Já vím, že komise má pocit, že by chtěla příležitost zapracovat to do následné revize toho rámce. Ale výbor by byl eh, radši, kdyby to komise udělala rychleji. Na druhou stranu paní Varňo má velice ambiciozní cíle, a asi nebyly až tak realistické, takže to, co já navrhuji, je trošku vyváženější v mém kompromisním návrhu a já doufám, že kolegové budou souhlasit s tím, že je to velký pokrok že snad eh, vyhovíme i členským státům a postoupíme ku předu. Takže v návrhu 26 paní Verňo jsem dělal změny také na základě připomínek pana Kreutzmana. To jsem tam dal. A jde také o doporučení o ukazatelích výkonnosti. Já si myslím, že tam musíme zapojit i příslušné orgány, a v každém případě to podle mě neoslabuje pravomoci komise. A také mám takový návrh na poslední chvíli, protože ten eh, reverzní systém 1.1.2 podle mě není úplně ideální. Podle mě nebylo úplně vhodné stanovit lhůtu pro zavádění toho systému bez nějaké podpůrné analýzy nebo posouzení dopadů. Ale navrhl jsem kompromis, a totiž, že požádáme komisi, aby nechala zpracovat studii proveditelnosti k těm systémům komunikace a pokud to bude vhodné, aby se něco udělalo. Jim se asi nebude chtít brát na sebe tolik závazků, nicméně myslím si, že toto je signál, který by parlament chtěl vyslat ve k potenciálu těchto systémů. Takže pokud s tím bude paní Verňo souhlasit s tím, že trošičku rozmělním její ambice v tomto směru, myslím, že většina členů výboru by to mohla podpořit. A půjdu dál, omlouvám se, je to trošičku dlouhé. U těch kompromisů bylo hodně detailů. Proběhla velice živá diskuze o ustanoveních o otevřeném přístupu k internetu a já myslím, že hlavním cílem, všichni jsme se v podstatě shodli, kterým směrem se chceme ubírat, ale to jsou vysoce komplexní právní otázky. Já myslím, každý má jinou představu o těch formulacích, takže já vám rád předložím své kompromisy Myslím si, že jsem našel správnou rovnováhu. Předpokládám, že výbor bude mít možná trošku jiný názor. Asi to není konec této diskuze, ale doufám, že pokročíme a že získáme v zásadě velkou většinu pro tyto kompromisy, protože je to základ pro vyjednávání s výborem pro průmysl. A to já bych rád zahájil. A navrhoval bych určité změny v článku 23.5, což je jejich výlučná pravomoc. Nicméně zdá se mi, že nemůžeme dát dohromady balíček, aniž bychom zohlednili článek 23.5. A výbor pro průmysl s námi jistě bude na tom spolupracovat. Paní Luka z Castillo, se kterou už se spolupracuji, také bude zpracovávat kompromisní návrhy a já se chci samozřejmě zapojit do diskuzí s výborem pro průmysl. A místní noví zpravodové se ke mně rozhodně mohou připojit u těch klíčových jednání. To je tedy asi zhruba, jak na tom jsme. Myslím, že jsem řekl všechny hlavní věci, takže si teď rád vyslechnu vaše reakce a pokud jde o hlasování zítra, bude to komplexní seznam pro hlasování, protože tam byl velký počet, celkový počet eh, pozměňovacích návrhů, což ukazuje zájem o tento návrh. Měli jsme 300 pozměňovacích návrhů od stínových zpravodajů od dalších členů. Já jsem se snažil většinu z nich zapracovat do textu. Řada z nich padne. V některých případech už jsme se dohodli, že budeme mít samostatné hlasování o kompromisech. Já vím, že vedoucímu našeho útvaru se to moc nelíbí, nicméně chci říct, že jsou to velice dlouhé a komplexní kompromisy a proto to byl ústupek, který jsem podle svého názoru mohl udělat. Takže buď se bude hlasovat jako o doplnění, anebo bude oddělené hlasování o mých kompromisech, protože já si myslím, že obecně řečeno ten základní obsah tam je a, jak už jsem říkal, v zásadě se shodneme na kompromisech. A pak v řadě dalších oblastí jsem doporučil, abychom odmítli většinu ostatních návrhů, které nespadají přímo po to, co máme na starosti my, protože to asi můžeme nechat na výboru pro průmysl. U některých věcí to navrhuji. Řada z vás doporučovala, abychom postupovali jako paní Delka Stio, což já mohu v zásadě podpořit, ale z politického hlediska jsem eh, tedy podpořil, abychom souhlasili s tím, co navrhuje paní Del Castillo. Ale pak jsou tady další pozměňovací návrhy, u kterých bohužel podporu dát nemohu, protože si myslím, že to nepatří do té naší hlavní mise. Ale samozřejmě zítra budeme hlasovat a pokud budete mít jiný názor, tak některé z nich projdou. Takže to je tedy plán. A Teď mohu dát slovo stínovým zpravodajům. Začnu paní Bastos. obrigada, Presidente. Muito obrigada, Relator Arber. Eh, foi, eh, tem sido um excelente trabalho. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Harbrovi za to, že byl zpravodajem v této věci. Myslím si, že si vedl velmi dobře. A je také pravda, že jsme výborně spolupracovali. A já bych skutečně chtěla říct, že jste zapojil všechny stínové zpravodaje. Skutečně jste nás zapojil. A protože to bylo hodně podrobné, já se to pokusím shrnout, protože toto je skutečně eh, ta poslední fáze. Vy jste předložil osm kompromisních návrhů, které se týkají dvou hlavních témat. Za prvé práv spotřebitele a za druhé síťové neutrality. Už od začátku jsme věděli, že návrh komise je citlivý a že to nebude snadné vzhledem k tomu načasování. My jsme nevěděli, jestli budeme mít dost času, abychom to celé uzavřeli. Ale podle mě, když pracujeme pod časovým tlakem, Neoslabuje to náš návrh, neubírá mu to na kvalitě. Jsou to vysoce technické záležitosti a je velice důležité, abychom zajistili, že naše legislativa bude zcela jasná. A já myslím, že panu Harbrovi se to podařilo. Naši stínoví zpravodajové předložili pozměňovací návrhy. A já myslím, že při závěrečném hlasování bude stanovisko přijato. ELS také předložila soubor pozměňovacích návrhů. Hodně jsme se zasazovali o některé z těch, které přijaty nebyly, nicméně já předpokládám, že nebyly přijaty proto, protože nemají zásadní význam. Takže my neohrozíme všechny ty kompromisní návrhy z těchto důvodů. Ty kompromisní návrhy podpořila převážná většina. A chceme požádat o oddělené hlasování v některých případech. Podařilo se nám posílit ochranu spotřebitele. Spotřebitelé teď budou mít přísněji vymezené a jasné informace, také jsme vymezili pravomoci regulačních orgánů v členských státech. A teď je zcela jasné, jaké pravomoci má Berek. Pokud je o spotřebitele, chci zdůraznit některé z těch důležitých věcí, kterých se nám podařilo dosáhnout. Za prvé, spotřebitelé mohou prověřit, kolik kreditu využívají u obou typů předplacených karet i paušálů. A máme teď ty združené nabídky. Pokud něco dobře nefunguje, spotřebitelé mohou vypovědět smlouvu na všechny související produkty. A pak je tady samozřejmě otázka přenositelnosti, a já myslím, že toto všechno je pozitivní a situace se vyjasňuje. A je ku prospěchu spotřebitele. Ta přenositelnost platí 24 hodin a nový poskytovatel služeb má pak na starosti všechny příslušné postupy a poskytovatel služeb je povinen poskytnout informace před tím převodem a po převodu. Také jsme mluvili o službách přístupu k internetu a specializovaných službách, a to jsme trošku víc vyjasnili. A pak, pokud jde o datové objemy a rychlost, pokud je neovlivňují smlouvy na související produkty, je to dobré a je to v tom také zakotveno. A pak přístupnost sítě. Neměli bychom diskriminovat spotřebitele, a to už je teď taky jasné. Nesmí být žádná omezení, co se týče nabízených služeb. Jsou určité výjimky a my musíme zajistit, nebo poskytovatel musí zajistit, že ty výjimečné případy budou jednoznačně uvedeny ve smlouvě. A pak jsme se samozřejmě snažili vyřešit otázku nasycení sítě a soudních příkazů. A jak už jsem říkala, je teď velice jasná situace národních regulátorů. Ti budou povinní prověřovat řádnou zprávu internetového provozu. Měli jsme určité pochybnosti, no, možná to byla podstatě neschoda na tom, jaká slova by tam měla být, abychom zajistili řádnou zprávu. Ale já myslím, že ten výraz, který jsme si nakonec zvolili, ten odkaz na tuto povinnost je dobrý, protože nechceme, aby to negativně ovlivnilo provoz. A já myslím, že to zvolené slovo je správné. To je vše, co jsem chtěla říct a těším se na ty konečné úpravy, které provede pan Harbour. Už naznačil, co to bude. ELS je přesvědčená o tom, že tato práce vedla k výborným výsledkům a můžeme to z celého srdce podpořit. A zítra budeme hlasovat pro. Děkuji. Děkuji za příspěvek a děkuji za podporu jako stínové zpravodajky. Bernadette Verňu. Monsieur le Président et chers collègues. je tiens tout d'abord à féliciter le rapporteur. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi nejprve poděkovat zpravodaji za vynikající práci a děkuji také za skvělou spolupráci s paní Bostos. Myslím, že zde opravdu jsme se posunuli velmi daleko. jak vysvětlil pan Harber, jde o použití té struktury univerzální služby a zde k tomu přistupujeme koherentně, znamená to skutečný konkrétní přínos pro spotřebitele. Nicméně některé ty věci nebyly tak úplně čitelné nebo srozumitelné, ale myslím si, že to, jak k tomu přistupuje náš pravodaj, je dobré. Potom zde budeme mít zlepšení informování poskytování informací před uzavřením smlouvy a také ochranu před eh, zneužitím smlouvy. Ta se posílila také lepší přístup ke kontrole, to je obecnější a zdarma. Potom princip nediskriminace a neutrality sítí, to jsou všechno přístupy, které sdílíme s výborem ITRE, zde opravdu jdeme správným směrem. Existuje jasná definice přístupu na internet a specializovaných služeb. Pak jsou zde ještě dvě témata, kde jsme ještě nedošli k plné schodě a ráda bych eh, na ně upozornila. Jde o to, mít možnost vypovědět smlouvu po šesti měsících. To by mohlo zlepšit hospodářskou soutěž ale také by to mohlo zlepšit možnosti mobility pro občany. Těch 24 měsíců maximum a 12 měsíců minimum jsou eh, limity, které by bylo možné překročit nebo podkročit. Kdyby to bylo 6 měsíců, byla by zde výpovědní lhůta jednoho měsíce? Myslíš si, Malkome, že by to takto šlo? Já bych to takto navrhovala. A Malkom už to tady zdůraznil, téma 112, tísňové linky, kterým se zabýváme už mnoho let. A zde jsme se také posunuli dále. A je důležité podtrhnout také zodpovědnost komise při definicích protože mm, zde zodpovědnost komise není tak úplně vyjasněná a neustále si eh, komise a členské státy překopávají navzájem míč na tu druhou stranu hřiště. Vede to k tomu, že v některých státech se pak neděje vůbec nic. A čas běží a bohužel se neposouváme ku předu. otázce lokalizace se nám podařilo také nalézt technické struktury pro e-call, takže teď je zde jenom otázka politické vůle, politické vůle na straně Evropského parlamentu, to je jasné, ale také politické vůle na straně Evropské komise. Já si myslím, že bychom zde měli zajít dále a že bychom měli vyzvat komisi, aby se také posunula ku předu. Nevím, zda na to zde bude nyní reagovat komise a nevím, zda do zítřka najdeme schodu těmto dvěma bodům, ale jinak chci říct, že jsem opravdu velice spokojená s dosavadní prací, která byla odvedena a děkuji panu zpravodaji. Um, Dobře. Eh, děkuji, k tomu se ještě později vrátím a nyní má slovo Jürgen Kreuzmann. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o ty kompromisy týkající se ochrany práv spotřebitelů a neutralitě sítě, tak eh, má, to představuje tady dobrý eh, základ pro celý eh, parlament. Uh, Eh, oblast telekomunikací se rychle vyvíjí a proto je důležité, aby spotřebitelé mohli přijímat informovaná rozhodnutí. Proto se tedy domnívám, že eh, ta transparentnost je velmi dobrá, eh, velmi dobrý přístup. Zároveň musíme zůstat realističtí a to se nám podařilo. Musíme tedy umožnit spotřebitelům to, aby eh, získávali přístup eh, k internetu za normálních podmínek. Eh, Ehm, musíme si ovšem uvědomit, že není možné zaručit rychlost připojení, protože závisí na mnoha proměných a mění se v průběhu dne. Ehm, to znamená, že to můžeme ehm, pouze nějak přiblížit na základě pokynů, které vypracuje Berek. Pokud jde o neutralitu sítě, tak předložené řešení mě připadá být rozumné. Možná, že ne všichni budou souhlasit všech, se všemi detaily. Bylo zdůraz, zdůrazněno, že je důležité, abychom získali text, se kterým budou moci souhlasit všechny frakce. To je velmi eh, důležitý signál. Pro mě je podstatné, abychom na jedné straně zachovali neutralitu sítě, to znamená, že musíme zakázat diskriminaci, eh, není možné eh, někoho znevýhodňovat. Na druhé straně musíme umožnit zavádět nové obchodní modely, nové služby. E, v posledku jde o to, e, aby poskytovatele telekomunikačních služeb mohli činit investice, aby se jim to vyplatilo. Dámy a pánové, e, dokazuje to příklad z Německa. Slíbilo se, že spolková vláda tedy investuje miliardu do rychlých sítí, ale protože nejsou peníze, tak se nakonec neudělá nic. To tedy znamená, že pokud chceme vůbec mít nějakou šanci v Německu nebo v Evropě eh, získat rychlé sítě, tak se musíme soustředit na investice eh, ve, eh, u poskytovatelů telekomunikačních služeb, protože oni si musí vydělat peníze na to, aby tedy investovali do dalšího rozvoje, do těch rychlejších sítí. Definitivní rozhodnutí ale budou muset učinit naše, naši kolegové ve výboru ITRE, nicméně my jsme proto vytvořili dobré předpoklady. Já vám děkuji, děkuji za spolupráci se stínovými zpravodaji a především se zpravodajem panem Malcolmem Harbrem. Rád bych poděkoval také sekretariátu IMCO, který pracoval skvěle pod velkým časovým tlakem a bez něj bychom určitě nedokázali v tak krátké době eh, předložit tyto kompromisní návrhy. Eh, skutečně eh, nám pomohli ke skvělému řešení. Děkuji. Uh, Děkuji a slovo má Christian Engström. Děkuji. Nejprve bych rád zopakoval ty poznámky, které již přednesli stínoví zpravodajové kteří hovořili přede mnou. Pan zpravodaj odvedl velký kus práce v tom, že se snažil tu spolupráci, tu diskuzi eh, vést eh, v konstruktivním duchu. Byli jsme pod obrovským tlako, eh, časovým tlakem, protože komise předložila tento obrovský balíček na konci legislativního období. Nicméně si myslím, že Malcolm tady odvedl skvělou práci. A nyní ke konkrétním bodům. Pokud jde o ochranu spotřebitele, hovoříme o informacích podávaných před uzavřením smlouvy, o uzavření smlouvy a tak dále. Já si myslím, že eh, máme před sebou velmi dobrý balíček já nevím, jestli eh, se na tom shodneme eh, úplně všichni, jestli to bude jednomyslné, nebo jestli to bude jenom velká většina, ale myslím si, že je to velmi dobré a skvělé. A pokud jde o roaming, tak naprosto souhlasím eh, s paní Tun. Roamingové poplatky v Evropě, především pokud jde o data, jsou obrovské. Nemůžeme hovořit o vnitřním trhu, když eh, není možné bez tak vysokých poplatků používat data za hranicemi. To znamená, že naprosto souhlasím s paní Tun v této věci. Nevím, jestli se nám tady podaří získat eh, většinu pro to, abychom učinili něco radikálního v těch roamingových poplatcích. Uh, ale alespoň bychom jako poslední pokus měli vyzvat všechny kolegy, aby to ještě jednou zvážili, protože pokud bychom měli mít možnost něco v těch roamingových poplacích udělat, tak bychom se o to měli pokusit. Ano, e, neutralita sítě, to je další velké téma. Je to velmi důležitá věc, protože internet je e, nejlepší vynález lidstva od vynalezení knihtisku a e, umožňuje vlastně fungování obchodu v Evropě. To znamená, že je to naprosto klíčové. Je potřeba dostat principu neutralitě sítě. Je důležité, abychom měli otevřený e, internet, aby tu nebyly speciální rychlá, e, rychlé linky pro velké společnosti. Není, možné, aby telekomunikační společnosti zkrátka zneužívaly svého postavení a vybíraly nějaké poplatky za přístup do sítě jako eh, jak, jakísi strážci. Je dobré tedy, že máme velkou většinu v tomto výboru. Ehm, získal jsem z toho dojem, že nyní se nacházíme ve fázi, kdy tedy máme velkou podporu a nyní musíme zaručit, aby ty definice a formulace eh, v jednotlivých článcích byly naprosto neprůstřelné, tak aby tří právníci tam nemohli eh, najít nějaké mezery, díky nimž by zničili neutralitu sítě. To znamená, že to je moje největší obava. Jsem si vědom skutečnosti, že právníci jsou eh, velmi chytří lidé, což je k jejich prospěchu, což je ctí, ale musíme být tedy velmi přísní a přesní. Myslím si, že jsme blízko cíle, pokud jde o specializované služby, tak na tom se pravděpodobně také shodneme. Eh, mělo by to být tedy logicky rozlišeno, mělo by to být prodáváno a nabízeno jako dodatek internetu a měly by to eh, být, mělo by to být založeno na eh, speciálních systémy eh, Speciálních systémech. Specializované služby, to všichni víme, pokud někdo například chce eh, mít eh, v televizi stejný, stejnou rychlost připojení jako eh, v internetu, tak se to musí tedy odlišit. Nebo pokud velká společnost chce mít interní síť a v ní si dělat, co chce, dobře, to je jejich věc. Pokud to nepoškodí dostupnost běžného internetového připojení. Kompromisní návrh 11 a kompromisní návrh 13. Jak už jsem řekl, eh, nechci říkat nic definitivního, ale mám pocit, že nám jde o stejnou věc a jde pouze o to, abychom ty věci formulovali tak, aby byly naprosto eh, jasné a neprůstřelné. Eh, Děkuji a e, rád bych ještě jednou zdůraznil, že jsem v podstatě spokojen. Jak už jsem řekl, pan zpravodaj odvedl skvělou práci a doufám, že se nám podaří to dokončit, tak abychom e, získali pro e, tento balíček velkou většinu. Děkuji, děkuji vám za vaši podporu. Samozřejmě, že je to jako vždy velmi detailní otázka. Rád bych vám pouze připomněl, že výbor ITRE a my budeme mít tady další kolo jednání. Přihlásili se ještě další dva řečníci, eh, takže eh, paní Galo, pan, paní Tun, paní Styler, eh, takže doufám, že na to budeme mít čas. Prosím vás, abyste tady byli co možná nejstručnější, paní Fanhen. Děkuji vám, pane předsedo. Milý Malkome, dovolte mi nejprve poděkovat za ty dobré kompromisy, které byly předloženy a Myslím si, že nyní tady se upřesnilo ten bod údovodnění. A já chci říct, o co mi jde. Nejde mi, jde, nejde mi o mobilní síť, tam je jasné, že je nevyvážená. Ale jde o ta pevná připojení. Tam by telekomunikační Eh, podniky mohly říci, kolik z pravidla bývá dispozici přenesová rychlost a kolik ne. A z hlediska ochrany spotřebitelů by ten standard se měl definovat, kolik to je, ve 3, ve 4 hodiny ráno, anebo tehdy, když je největší provoz na síti. A měli bychom to učinit transparentně, tak aby zákazník dostal opravdu to, co si objednal a nedostal méně ale doplněním toho úvodního ustanovení se to není vylepšilo. Byla bych ráda, kdyby to bylo i v tom vlastním textu, vlastním článku, ale pokud úvodním ustanovením lze toto objasnit, tak s tím kompromisem mohu souhlasit. Ne tak úplně šťastná jsem s pozměňovacím návrhem 11, tam jde o definici specializovaných služeb. Zde bych eh, přece jenom podpořila Kristiana Engströma, protože zde musíme být opravdu velice precizní, aby zde nebyla žádná zadní vrátka, aby pak nakonec nenastalo něco, co si všichni nepřejeme, nebo aby tam prostě nebyla možnost nějakých výmluv. Byla bych tedy ráda, kdybychom tam ještě mohli dodat takovou formulaci, myslím, že to bylo i předáno sekretariátu, tedy že by se tam do toho kompromisního návrhu ještě mohlo doplnit následující. Závětu develop traffic management to ensure the quality a tak dále. Control, jetzt kommt der Einschub. Přijde vsuvka. Enhanced uh, quality characteristics which are controlled from end to end. So dass klar ist, ich habe oben Takže aby to bylo celé jasné, že nahoře mám tu uzavřenou síť protože tam byla taková nedorozumění, co se tím myslí a co ne. Ale kdyby se ta definice takto doplnila, jak jsem navrhovala, tak by se tím ujasnilo, o co u těch specializovaných služeb jde. A já bych požádala všechny skupiny, aby Eh, zde v té oblasti opravdu nebyla žádná zadní vrátka. A myslím, že to bylo podáno písemně na sekretariát, takže bych byla ráda, kdyby se to mohlo zapracovat i do kompromisu. A jinak vám děkuji za dobrou spolupráci. Myslím, že zde máme dobrý základ také pro další diskuzi na výboru ITRE. Děkuji. Okay, I shall look forward to, to seeing that, but I think we're rather too late now to put anything Dobře, eh, těším se na to, ale myslím si, že je poměrně eh, pozdě na to, abychom tady předkládali něco jiného než té kompromisní pozměňovací návrhy. Rád bych vás upozornil na to, že tady budeme jednat ještě s výborem ITRE. Paní Del Castillo také ho, eh, pracuje na kompromisních návrzích, to znamená, že očekávám, že tam bude celá řada návrhů a budeme muset tedy přijít s nějakým definitivním eh, kompromisem. Eh, vy eh, jste členem v tom výboru, takže byste nám mohla říct, jak to tam probíhá. Aujourd'hui en, en qualité de rapporteur. Děkuji. Ano, já jsem autorkou stanoviska za výbor Jury a ráda bych také poděkovala za skvělou práci, mm, a za skvělou spolupráci se stínovými zpravodaji. Především bych ráda řekla, že eh, moje stanovisko bylo včera ve výboru Jury eh, schváleno 21. ledna tedy. I mně je líto, že jsme pod velkým časovým tlakem Bohužel času je skutečně málo. Pan kolega se včera účastnil hlasování. Musím říci, že to hlasování bylo eh, velmi živé, eh, a to i eh, v případě jiného tématu. A musím říct, že hlasování o mém stanovisku přišlo až po tom živém hlasování o jiném tématu, to znamená, že eh, kolegové už se na to v podstatě nemohli soustředit. Ta zpráva nebo to stanovisko eh, nakonec prošlo eh, pouze pouze eh, nejednoznačným výsledkem, ale v podstatě je to tak, že eh, lidé nebo že kolegové už eh, předtím se k tomu vyjadřovali. To znamená, že já tady navrhuji nový přístup v kapitole 2, navrhuji to, abychom změnili směrnici o autorizaci z roku 2002. Další věc, neutralita sítě. Samozřejmě, že i my jsme o tom hovořili. Eh, já sama jsem upozornila na to, že jsem proto, abychom tedy eh, do toho zahrnuli ty zvláštní specializované služby. Ovšem za předpokladu, eh, že to nijak neovlivní ty všeobecné základní služby a nyní ještě třetí bod. Tady možná nebudu eh, naprosto zajedno s vámi, jde o práva eh, konečných uživatelů. Já jsem chtěla, aby se eh, vyškrtly články 27 až 30, protože úplná harmonizace není výhodná pro všechny spotřebitele. Vzpomeňme například na francouzské spotřebitele, na eh, francouzské zákazníky, kteří chtějí ještě více, než je možné. Eh, směrnice 2002 o univerzální službě a právách spotřebitele, tedy tady zavádí nová práva. Dobře, to je všechno, co jsem k tomu chtěla eh, říci. Dobře, já si myslím, že eh, jsme zajedno v tom, že eh, tady nechceme maximální harmonizaci. Velmi se tedy těšíme na, vaši formula, na vaše formulace, pokud jde o přístup k internetu nebudeme mít moc času na to, abychom se na to do zítřejšího hlasování podívali, ale eh, eh, samozřejmě, že to ještě tady bude probíráno ve výboru ITRE. Dobře. Eh, velmi se těšíme na vaše stanovisko. Dobře. Paní Tun. Děkuji vám. Já se chci připojit těm, kdo děkuji a blahopřeji Malcolmu Harbrovi. To zaznělo velmi jasně u všech stínových zpravodajů, jak dobrá a konstruktivní byla spolupráce na této tematice, která přináší sebou tolik emocí i zájmu. Kompromisní návrhy považuji za velmi dobré. Možná, že bych někde ještě mohla mít výhrady v otázce těch takzvaných speciálních služeb v návrhu číslo 11 a definice v článku 2 by měla být přesnější a taková uzavřenější. Nejde chápat vše jako speciální službu. Já si myslím, že ta definice by měla zcela jasně vymezit, že se jedná o služby, které jsou poskytované na bázi běžného internetu a to nelze ničím jiným nahradit. Musíme zde mluvit o uzavřených sítích, ale netrvám na tom, že by se to formulovalo takto, může se to formulovat i jinak, hlavně, aby to poukázalo na to, že je to, jin, to má jiný charakter než otevřený přístup. To navrhovala také paní Farhajen. A myslím si, že to je dobrý návrh. A ještě další věc. Předložil Poslala jsem eh, návrhy o zákazu dodatečných roamingových poplatků a poplatku za eh, vytvoření spojení 2016 a potom pro poplatky za zprostředkování velkoobjemových dat. To by potom vedlo totiž k tomu, že Eh, poskytovatelé nebudou vydělávat na tom, že budou obchodovat mezi sebou, ale budou vydělávat na skutečném počtu skutečných zákazníků. A něco, co neustále zmiňuji, musíme skutečně skoncovat s těmi horentními poplatky za mezinárodní telefonáty, mobilními telefony. S tím je třeba skoncovat. Děkuji. Děkuji, paní Tyler. Já budu eh, velmi stručná, protože kolegové přede mnou už eh, toho řekli mnoho. Eh, myslím si, že komise navrhuje něco, s čím souvisím. Zároveň je velmi důležité, abychom tedy dostali ochraně spotřebitelů, aby tady byla větší flexibilita, aby tady bylo možno přejít k jinému operátorovi bez poplatků a abychom také byli eh, jasnější, pokud jde o informovanost a o poskytování těch služeb. Já jsem eh, tedy nedávno měnila svého poskytovatele, to znamená, že eh, práce, kterou tady děláme již mnoho let, začíná eh, přinášet plody, to znamená, že jako zákazníci skutečně získáváme více informací a e, to je dobré. Musíme tedy zajistit, že e, překážky na e, jednotném trhu budou řešeny. Já vím, že tady jsou, ale musíme je tady co možná nejvíce omezit. Děkujeme vám za práci, kterou jste odvedli. Těším se na to, co nám řekne komise. Těším se na hlasování zítra. Musíme samozřejmě dělat všechno pro naše spotřebitele, především Eh, před eh, evropskými volbami, které se konají za 119 dní. Eh, dobře, děkuji. A nyní Pamro Arias. Děkuji vám, pane předsedo. Domnívám se, že zde byla odvedená skutečně dobrá práce a je to také v souladu s linií tohoto výboru v posledních letech. Takže chceme poděkovat za skvělou práci, také paní Bastos. Dokument tomu odpovídá a ta část, která je v gestci výboru pro průmysl, tak si myslím, že i zde práce paní de Castillo je vynikající. Nicméně je zde několik témat, která je třeba ještě dopilovat. A právě proto také vedeme rozhovory s cílem se shodnout, tak aby ten výsledný dokument byl ještě lepší než ten, který nyní máme k dispozici. Proto gratuluji zpravodajům i stínovým zpravodajům, ale dovolte mi otázku. Já to chápu tak, že to poukázání na roaming bylo vypuštěno proto, že to není eh, v souladu s naší příslušností. Nicméně Náš výbor je příslušný v té věci, že se snaží překonat stávající fragmentaci trhu a tím také snížit zátěž pro naše spotřebitele. A proto je roaming tématem, který se nás nepochybně dotýká z těchto dvou ohledů a to by mělo být zohledněno také ve výsledném textu. Pro ten roaming už byla navržena střednědobá a krátkodobá řešení a myslím si, že je to něco, co by se mělo uvést i v tomto důležitém dokumentu pro blaho našich spotřebitelů i malých podnikatelů. Děkuji. Very much. Dobře, mnohokrát vám všem děkuji. Možná, že máme ještě možnost vyjádřit se k tomu trošku víc, sice máme trošku spoždění. Nicméně dám slovo panu Vilendovi a potom něco řeknu k tomu roamingu. A uzavřu to. Dobře, mnohokrát děkuji, pane předsedo a pane zpravodaji. My samozřejmě za komisi chceme poblahopřát vám i stínovým zpravodajům k tomu, že se vám to urychleně podařilo zpracovat. Skutečně to byl velký časový tlak, byla to pro vás velká výzva, se kterou jste se výborně vypořádali. Já se nebudu snažit přesvědčit vás a vaše stínové zpravodaje příští 24 hodinách, že optimálním nástrojem by stejně byla maximální harmonizace a nařízení. Nicméně beru na vědomí váš názor. Možná, že velice pozitivní je to v rámci příprav kompromisní pozměňovací návrhu, že jste se dohodli co z obsahu v návrhu komise zavedete toho nástroje, který, kterému dáváte přednost. Mluvil jsem s tímto výborem před pár týdny a samozřejmě tento vývoj vítáme a děkujeme stínovým zpravodajům za příspěvky. Samozřejmě mimo jiné také vítáme výzvu paní Verňu, aby se ještě řešila ta otázka šestiměsíční výpovědi. A v oblasti ochrany koncového spotřebitele obecně, vzhledem k tomu, že už se blížíme do finále, jak už bylo řečeno, jsou tady dvě konkrétní věci, na které chceme upozornit a které by se možná ještě dali vylepšit v tom čase, který nám zbývá do zítřejšího hlasování. Na první věc jste upozornil sám, a totiž, jak stanovit rychlost, o které se informuje spotřebitel před a po uzavření smlouvy, máme pocit, že by bylo dobré, kdybychom se ještě trošku snažili o to, aby to bylo předvídatelné pro spotřebitele, protože minimální přijatelná rychlost je trošku vágní i z hlediska vymahatelnosti, z hlediska spotřebitele. A ještě se vracíme k tomu, o čem mluvila paní Verňo ve vztahu k trvání smlouvy. Tady máme určité obavy z toho, že by se to vyňalo eh, z ustanovení o automatické obnově smlouvy. Často se stává, že to pak vede k situaci, kdy ty smluvní formy, které prosazují operátoři rozhodně pak nejsou jasné. Můžeme se tomu ještě v těch příštích 40 hodinách věnovat, nebo ještě před plenárkou. A potom s radou, abychom to nějak ukončili. Pokud jde o otevřený internet, pokud tomu správně rozumíme, či těch návrhů je tolik, asi tady nastal pokrok, co se týče větší míry specifikace specializovaných služeb. Protože jsou tady jednoznačné kapacity a přísnější kontroly. Ale abychom se vyhnuli nejednoznačnosti, ta dodatečná formulace by asi vyjasnila celý text a bylo by to takové jistější. Pane předsedo, a specializované služby musíme vždy předkládat jako dodatečné k internetu. Rozhodně to není náhrada. Musíme se vyhnout formulaci, ze které by mohlo vyplývat, že všichni poskytovatelé specializovaných služeb musí také sami být poskytovateli přístupu k internetu, i když se třeba zabývají hlavně obsahem. A rozhodně bychom, kromě toho, o čem bude jednat výbor ITRAS, o čem budete vy s nimi vyjednávat, Rozhodně bychom chtěli trošku jasnější závazek v posledním řádku co se týče transparentních, nepoměrných anebo nediskriminujících postupů a praktik. A to se vrátí k tomu, co říkal pan Kreutzmann o pobídkách pro investice. Rozhodně se musíme vyhnout veškerým mezerám, a totiž, aby se z dočasné zácpy stala jakási výmluva pro to, že se vyhneme tomuto pečlivě naformulovanému ustanovení. A dále pravidlo je jenom tak dobré, nakolik dobré jeho vymáhání, takže prosíme, abyste se zamysleli nad tím, jak se odpovídají obsahová ustanovení článku 3 a monitorování a vymáhání článku 24. Je to takový dlouhatánský seznam, ale víme, jak důležitá to je věc. A pokud se nám to podaří tu formulaci ještě teď doladit, určitě to posílí jistotu pro všechny. A ještě na závěr z mé strany k otázce služby 112, která nespadá pod návrh komise, Nemohu se vyjádřit k podrobnostem těchto formulací, ale komise se na to jistě podívá a včas před plenárkou eh, dá vědět, jaký má postoj. Děkuji, pane předsedo. Dobře? Mnohokrát děkuji za pozitivní reakci. Viděl jsem, že vy až do samého konce obhajujete svůj postoj, pokud je o nařízení, ale my to rozhodně chceme odmítnout, ale budeme konstruktivně pracovat se spotřebiteli, abychom měli lepší formulace. A zohlednili jsme další věci, zvlášť pokud je o nařízení o otevřeném přístupu k internetu, jak už jsem říkal, myslím, že se na tom ještě bude hodně pracovat v nadcházející měsíci či dvou, takže si asi vezmeme to, co máme teď, a případně tam ještě něco doplníme. A myslím, že to půjde stejným směrem. Ty formulace se hodně liší, ale aspoň budeme mít trošku víc času. My, já, zpravodajové z výboru pro průmysl, budeme se tomu moc ještě věnovat. Takže já bych se vyjádřil některým z těch dalších aspektů. Pokud je o roaming, ano, je pravda, že jsme vždy podporovali balíček výboru pro průmysl o roamingu, ale jde tam o otázky spotřebitelů, o informace, o posílání informačních zpráv a tak, ale o to teď nejde. Já jsem v zásadě podpořil postoj zpravodaje z výboru pro průmysl neboli, nebo zpravodajky. Prostě do roku 2016 musí úplně přestat platit roamingové poplatky. Nepotřebujeme přechodná opatření, cenové stropy. Toto je naším cílem a pusme se do toho. V každém případě z časového plánu je jasné, že toto bude první čtení, hlasování parlamentu, pak to bude do členských států. A než to členské státy pošlou zpět do parlamentu, já doufám, že řada z vás tady budou v září, aby se tomu dál věnovali, to, že by se celé nařízení o roamingu měnilo rok předtím, než vyprší jeho platnost, není realistické. Takže já tam dám mínus u všech těch podrobností, protože si myslím, že to není praktické. Ale podpořil jsem váš návrh vypustit velkou část toho článku a podívám se ještě na další aspekty. Mám tam tedy spoustu mínusů, zvlášť u těch věcí, na kterých nechceme v našem výboru pracovat, ale v každém případě se o tom bude hlasovat výbor. o průmysl, ne u nás. Takže celkově očekávám velkou podporu. Děkuji stínovým zpravodajům za kompromisní návrh. Zítra se bude hlasovat o některých věcech, jako je třeba ta šestiměsíční smlouva. To jsem já nepovažoval za povinný požadavek, ale řada členských států už to má jako volitelný požadavek. O tom se bude hlasovat jako o doplnění, pokud to čl- čl- kolegové budou chtít podpořit. Pak je tam řada dalších dodatečných formulací, které budou doplněním a budeme mít, eh, eh, bude se v tom hlasovat a pak se to pokusíme obhájit ve výboru pro průmysl. Pokud jde o materiál, který se týká práv spotřebitelů, o tom se bude hlasovat eh, v rámci závěrečného hlasování a Neměli jsme žádný návrh na plenárku, nicméně předpokládám, že 27. února to výbor pro průmysl schválí, takže to bude zřejmě dubnová plenárka, což bude poslední možný termín. Takže pokud máte plány na eh, kampaň hned na začátku, já myslím, že byste tam měli být, měli byste podpořit pozici výboru na dubnové plenárce. Takže prosím vás, uvolněte si na ten termín kalendář. Dobře, mnohokrát vám všem děkuji. A mimochodem, protože já vím, že chci poděkovat Bergit a Neše a Sebastianovi zejména, protože to jim to zabralo spoustu víkendů a večerů v posledních týdnech, aby se to stihlo. A myslím si, že si vedli opravdu skvěle, podpořili mě a bez nich bych to nezvládl, takže děkuji za vaše připomínky. Ale za každým zpravodajem je silný tým a to platí i pro tento případ, takže mnohokrát děkuji. Přejdeme na svobodné přepravní služby, máme projednat pozměňovací návrhy. Hans Peter Mayer je tady, je naším zpravodajem. Takže pokud jste sem přešli jenom na telekomunikace, tak v tichosti odejděte, musíme pokračovat. Pozměňovací návrhy souborné přepravní služby máme tady Hanse Petra Majera. Je tady někdo za liberály? Pan Chaci Markakis, pan Koferaty tady je za SAD, paní Rýle tady je, paní McClarkin. Takže tady máme skoro všechny stínové zpravodaje, pan De Jong tu není. Je tady paní Manfredy, kdo je tady za komisi? Pan Kosta Petra. Nevím, kdo k tomu bude mluvit. Budete k tomu mluvit? Nebo paní, pan Maťák? Bude mluvit pan Maťák. Dobře, mnohokrát děkuji. V každém případě vás vítáme. Takže Hans Petr, prosím. Já vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji vám, pane předsedu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, i tato směrnice týkající se souborných přepravných služeb a poskytování cest asistencí nás přivádí pod velký časový tlak, tak jako ostatní témata též. A proto je pro mě důležité už na úvod předeslat velký dík. Velký dík všem stínovým zpravodajům, zpravodajům i spolupracovníkům. Celkem se sešlo 453 pozměňovacích návrhů, takže to, s tím je mnoho práce a v příštích dnech se sejdeme se stínovými zpravodaji a pokusíme se z nich vypracovat nějaké rozumné kompromisní návrhy z těchto mnoha pozměňovacích návrhů, tak aby to bylo ku prospěchu spotřebitelů. Protože se pozměňovací návrhy z části výrazně liší, dovolte mi dnes zmínit jenom ty nejzásadnější body zvláště pak ty, o kterých bych pak eh, chtěl mluvit se stínovými zpravodaje, dosáhnout zde kompromisu. Za prvé, je to otázka míry harmonizace. Když už jsem prezentoval zprávu, tak jsem zmínil, že moje formulace, kterou navrhuji, jedna ku jedné, pochází ze směrnice o právech spotřebitele. Já silně podporuji to, abychom evropskou legislativu měli co nejkonzistentnější. Takže pokud už někde máme formulaci o stupně harmonizace ochrany spotřebitelů, tak bychom neměli neustále vynalézat nové a nové formulace, i když máme vždy na mysli vlastně to též. Proto je zde ten návrh převzít tuto formulaci ze směrnice o ochraně spotřebitelů. Po obsahové stránce mohou, vnitřní, eh, mohou eh, si státy zavést nebo udržet eh, svoje pravidla, pokud je to explicitně řečeno ve směrnice. Takže jenom tam, kde dovolíme vnitrostátní výjimky, to mohou státy udělat a odchýlit se tak, jak je to i ve směrnici o ochraně spotřebitelů. Cílem je, aby každý spotřebitel v celé EU věděl, jaká má práva bez ohledu na to, kde si tu cestu objedná, odkud si ji objedná, kam hodlá cestovat. My chceme mít jeden společný vnitřní trh a zblížit pravidla tohoto trhu a to tedy znamená pokud možno co nejméně vnitrostátních výjimek. A také podnikatelské subjekty potřebují vědět, jaké je dané účinné právo, protože pokud chceme brát vnitřní trh eh, vážně, tak vlastně z každé země je možné si objednat cestu v Německu, ve Španělsku a Bůh ví kde. A neměla by zde být situace, že by se v každém případě musel podnikatel dotazovat, eh, jaké právo je nyní příslušné. Takže je důležité zde opravdu usilovat o společný vnitřní trh. Existují pozměňovací návrhy, které vždy připustí jiné ustanovení, pokud to není zase explicitně zakázáno. To ovšem znamená, že to zase rozmělňuje všeobecnou eh, všeobecná evropská ustanovení, každý by měl řešit, co tady platí. Ale my, myslím, že bychom zde se měli opravdu snažit o ten jednotný vnitřní trh a jednotnou legislativu. To zvláště platí pro oblast online smluv protože to je něco, co lze bez problémů přeshraničně uzavřít. Často člověk ani neví, odkud nějaká ta nabídka pochází, z které země a ono to pro mě ani není zajímavé, pokud mě zajímá ta nabídka jako taková. Takže to bylo to první téma, míra harmonizace. Za druhé, rozsah působnosti. Jsou zde návrhy, aby se z rozsahu působnosti zcela vyněly obchodní cesty. Já si myslím, že to je problematické pro osoby na volné noze a pro drobné podnikatele. A my se přece e, v každém legislativním aktu zaměřujeme zvláště i na tyto skupiny. Když je někdo například lékař nebo advokát na volné noze, tak e, je něco tedy služební cesta, soukromá cesta, je třeba eh, se na to specificky dotazovat, pokud ano, jaké to má dopady. Já si myslím, že bychom měli seškrtat ten eh, rozsah působnosti, měli bychom zde vyjmout větší podniky, ty nepotřebují takovou míru ochrany jako běžní spotřebitelé, ale přece jenom bych byl rád, kdyby mi k tomu stínoví zpravodajové ještě poskytli zpětnou vazbu, tak aby bylo možné ten rozsah působnosti rozumně vymezit, případně omezit. Za třetí, definice eh, těch eh, souborných přepravních eh, služeb a cest s asistencí. Takže je třeba jasně říci, že to kritérium pro to rozlišení musí vyjít z toho způsobu rezervace a také se vychází z množství smluv. U té souborné přepravy těch paušálních cest je jenom jedna smlouva. U cest s asistencí je těch smluv více. To je tedy jedno kritérium. A u té zmíněné cestovní asistenci si myslím, že to nemá smysl seškrtat, protože bychom se mohli minout cílem. Ale jistě můžeme s kompromisu si lépe e, vymezit pojmy a to propojení těch vzájemných, vzájemné propojení pojmů. Já nyní pracuji na kompromisních návrzích, protože to, co je v těch pozměňovacích návrzích předloženo, je dosti zajímavé. Máme zde pozměňovací návrhy, které u obou typů smluv eh, povinně chtějí zahrnout dopravní prostředek. Takže dochází k těmto druhům cest nebo přepravy pouze pokud je tam zahrnutá doprava. Ale já si myslím, že z ohledu na ochranu spotřebitele to není úplně šťastný přístup, protože potom některé cesty, které jsou dnes eh, chráněny, a je tam ta vlastní doprava, by v budoucnu už chráněné nebyly. A já si myslím, že bychom tou stáv- novou legislativou neměli e, snižovat míru ochrany spotřebitele. Takže je to něco, co bychom měli ještě jednou zvážit. Čtvrté téma jde o to si vyjasnit, až do jaké míry kolika procent lze navýšit cenu, a niž by zde byla možnost odstoupení. Zde jsou různě odstupňované návrhy pozměňovacích návrzích 3%, 5%, 7%. Komise navrhovala 10%. A musíme to ještě probrat, protože zde nemáme přímé řešení a zvláště nemáme přímé řešení pro situaci, co se stane, pokud ty určité procentní hranice, 3, 5, 7, 10 budou překročeny. Co se pak stane? Já jsem tady navrhl k, při tom odstupňování nejenom dát možnost odstoupení, ale, ale také dát možnost ekvivalentní náhrady v souvislosti s tím původním účelem, za kterým bylo rezervováno. A také jsem navrhl pravidla ne pro zvyšování ceny, ale i pro snižování ceny, protože i to je situace, která může nastat. A takže to musíme také detailně probrat. Pokud zde uděláme nějaké cenové limity, tak co se stane, když se překročí? Musí to nést podnikatel sám, jde to nějak započíst, je zde možnost odstoupení, ekvivalentní náhrady. Já proto ještě řešení nemám. E, za páté, odpovědnost bez zavinění. Zde je otázka stejně jako jinde. Také ten počet eh, přespání eh, v hotelu a výše paušální náhrady. To znamená, kolik dní ubytování v hotelu by měl ten poskytovatel umožnit spotřebiteli a za jakou cenu. Já si myslím, že dolaďování Eh, musím musíme si počkat na dolaďování tématu v oblasti práv cestující v letecké dopravě, která nás čeká ještě v koncem února. A já si myslím, že i bychom zde měli mít co největší soulad se směrnicí o ochraně spotřebitelů. A tím naším tématem, které zde nyní projednáváme, o těch souborných eh, službách, a právě cestující v letecké dopravě. Potom je zde vztah eh, toho organizátora, pořadatele eh, cest a zprostředkovatele. Jde o to zde zavést také jasná pravidla týkající se otázek platební neschopnosti a odpovědnosti. Podle mého názoru zde ještě nebylo nalezeno úplně dobré řešení typově ano, ale ještě nejsou vyřešené ty důsledky. Protože eh, organizátor cesty a zprostředkovatel prodeje, to jsou dvě různé kategorie. Některé firmy jsou zde velké, některé drobné některé ty drobné podniky vůbec nejsou schopné převzít tu odpovědnost, eh, protože by eh, je to finančně zrujnovalo, takže musíme to zde jasně vymezit. Takže to byla různá důležitá témata, kterých jsem si všiml. A myslím si, že všichni budeme usilovat o vyvážený kompromis. Je zde časový tlak a proto se stínoví zpravodajové budou scházet velice rychle za sebou. Pokusíme se po každé takovéto schůzce rychle schrnout výsledky té schůzky a rozeslat je vám. Momentálně se vyhodnocuje hlasování ve výboru TRAN, které se konalo včera a já doufám, že se potom posuneme už rychle ku předu. Ale, jak už jsem říkal na začátku, i kolegyně a kolegové nyní mají spoustu práce, a pracují pozdě do noci a je to dané tím, že jsme sami na sebe vyvinuli tlak v souvislosti s chystajícími se volbami. Takže já vám děkuji za pozornost a těším se na reakce kolegyně a kolegů. Děkuji. Very much. Mnohokrát děkuji. Chápeme, že to bylo intenzivní. My máme u těch elektronických komunikací podobnou situaci, pracujeme ve velice obtížných podmínkách. Pan Koferaty jako stínový zpravodaj za SAD. Grazie, presidente. Voglio ringraziare anch'io. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych i já poděkoval panu zpravodaji za jeho práci. Za to, jak k té zprávě přistoupil, protože s tím souhlasíme a myslím si, že eh, právě tento přístup práci s tínovým zpravodajům ulehčuje. Kompromisní pozměňovací návrhy zatím k dispozici nejsou, to znamená, že i já se omezím na to, abych pouze uvedl, které oblasti podle mého názoru eh, jsou ty nejproblematičtější, eh, nejožehavější a u nichž tady bude nejobtížnější dosáhnout kompromisu a následně tedy budeme jednat o těch možných kompromisech na zasedání stínových zpravodajů. Já vás teď, já vás teď nechci eh, zatěžovat podrobnostmi. První problém, a není náhodou, že jste to zmínil i vy, je otázka harmonizace. Souhlasím s tím, že definici musíme převzou, převzít ze směrnice o ochraně spotřebitelů. Proti tomu nic nemám, ale zároveň musí být jasné, že tato harmonizace bude společným základem pr- že to tady bude základ stavby, ne střecha. Pokud v jednotlivých členských státech budou ještě nějaké další dodatečné normy, tak ty normy by měly postavení spotřebitelů posilovat, v žádném případě ho nesmí omezovat. To je naprosto zásadní. E, není e, možné někomu bránit v tom, aby šel ještě dále, než navrhneme. To znamená, že základním principem e, je Mm, ta definice eh, v směrnici ochraně spotřebitelů, ale samozřejmě, že jednotlivé členské státy to mohou ještě dále rozšířit. Oblast působnosti, to je samozřejmě téma, které je velmi složité, velmi komplexní. Já osobně se domnívám, že je v podstatě dobré, abychom z toho eh, nevyňali ty cesty s asistovanou přípravou, protože i zákazníci u takovýchto cest by měli požívat ochrany. A situace zatím není eh, jednotná. Paradoxně je to totiž tak, že čím menší je počet zájemců, tím neúplnější eh, to může být. Ale každém případě na tom můžeme ještě pracovat, tak aby i tito zákazníci, tito spotřebitelé eh, měli nějakou ochranu, aby se jim dostalo eh, pomoci v případě, že ji budou potřebovat. A další věc. Například informace poskytované před uzavřením smlouvy. Jejich závaznost nebo přinositelnost smluv, změna ceny. Myslím si, že v této souvislosti je důležité, abychom měli na paměti základní cíl. A sice nám jde především o to, abychom při naplňování smlouvy zaručili co možná největší právní jistotu a aby také spotřebitel měl co možná nejvíce informací, eh, co možná nejvíce jasno. Spotřebitel není eh, bezbrané dítě, protože i on má k dispozici určité informační zdroje, tak aby mohl eh, učinit informované rozhodnutí. K tomu samozřejmě slouží internet, ale někdy bude potřeba předložit papírové dokumenty, ty zastaralé antické nástroje, které ovšem na druhou stranu uh, zaručí, že v případě nenaplnění smlouvy ze strany pořadatele, ze strany společnosti je možno uh, vynucovat nějaké řešení, nějakou nápravu. To znamená, že musíme uh, stavět na vědomostech, informovanosti spotřebitelů a musíme jim dát do ruky nástroje, tak aby se mohli bránit, protože si myslím, že doposud ty informace byly eh, rozmělněny do národní legislativy a nebyly k dispozici v koncentrované podobě. A nyní ještě poslední věc. Myslím si, že i tady bychom mohli využívat nových nástrojů a to s ohledem na to, abychom spotřebiteli pomohli při jeho rozhodování. Jde totiž o to, aby poskytované údaje Eh, byly tedy dostatečně viditelné, aby měly charakter eh, informací jako u všech ostatních eh, produktů a služeb. To znamená, že ty paušální cesty nebo soubory přepravních služeb musí být, dejme tomu, označeny zeleně a ty dodatečné služby by potom měly být označeny nějakou jinou barvou, tak aby ten spotřebitel zcela jasně věděl, o co jde. díky tomu se e, bude moci velmi dobře e, orientovat. To jsou tedy ta nejdůležitější, e, nejsložitější témata. Na zasedání stínových zpravodajů na to můžeme dále pracovat a pokud si to pan zpravodaj nebo další stínoví zpravodajové budou přát, můžeme se tomu dále věnovat. Já sám jsem ochoten o tom hovořit. Děkuji. Pan Kreuzmann. Eh, pan kolega, pan Helvik eh, tu není a já bych eh, to rád krátce okomentoval. Rád bych přečetl nebo řekl to, co navrhuje má pocit, že je tu dobrá rovnováha mezi ochranou spotřebitele a rovnými podmínkami pro podniky, nicméně se snaží o určité vyjasnění, pokud jde o oblast působnosti, má například pochybnosti, pokud jde o cestu s asistovanou přípravou, říká zároveň, že do oblasti působnosti by neměly spadat služební cesty, eh, chce také eh, vyloučit eh, cesty, které nejsou pořádány ke komerčním účelům. Domnívá se, že spotřebitelé by měli využívat stejnou míru k harmonizace, nebo že by měli mít tedy eh, k dispozici co, co možná nejvyšší míru harmonizace a proto tedy navrhuje nový článek, který eh, bude sladěn se článkem 4 směrnice o, o, o eh, právech spotřebitelů. Zároveň tady musíme mít jasný přístup a musíme se soustředit na to, co je důležité pro spotřebitele, před uzavřením smlouvy. Jaké informace by tedy měli získat před uzavřením smlouvy? Eh, neměli bychom eh, tyto informace směšovat. Eh, Jurgene, mohl byste prosím hovořit o něco pomaleji? Ptá se pan předseda. Dobře, vynasnažím se. Pan Helvik tedy souhlasí s určitou změnou, eh, například pokud jde o jazyci, jazyky, ve kterých bude probíhat dotyčná eh, smlouva eh, a doufá, že tedy podniky nebudou těmito požadavky přetíženi. Krom, přetíženy. Kromě toho ty povinnosti poskytovat informace před uzavřením smlouvy by měly mm, náležet tomu pořadateli. Pan kolega Helvik kromě toho souhlasí s tím, aby zákazníci měli právo eh, zdarma stornovat Eh, tu cestu, pokud se, změna, eh, pokud se cena změní o více než 10 a eh, měli by o tom být informováni alespoň 20 dní před začátkem cesty. Kromě toho se domnívá, že pokud dojde k podstatné změně smlouvy, tak zákazník by měl mít možnost cenu nebo tu změnu přijmout, stornovat balíček zdarma a nebo přijmout nějakou alternativní nabídku předloženou pořadu předkladatelem. Kolega není přesvědčen, že je potřeba eh, tady Eh, tedy zavádět eh, tu lhutu pro stornování u eh, smluv na dálku, protože většinou tak, tak dochází na základě rozhodnutí spotřebitele po určitém zvážení. Pokud jde o odpovědnost, tak tady by se ta odpovědnost měla tedy omezit na pořadatele. V případě, kdy pořadatel není schopen zajistit návrat zákazníka, tak pan Helvik je ochoten diskutovat o tom, že by tedy eh, pořadatel nesl pouze příslušné náklady, ale měli bychom být obezřetní v tom, abychom nešli příliš daleko, protože by to mohlo mít velmi negativní dopad na malé podniky, na malé pořadatele, eh, jak řekl pan Majer před několika minutami. Já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost. Thank you very much, Mrs. Mnohokrát děkuji, paní Rýle. Děkuji. Já bych chtěla explicitně poděkovat panu zpravodaji za jeho úsilí vyjasnit věci v tomto krátkém čase. Nicméně si myslím, že už jenom čistě ten pocit, eh, počet 438 pozměňovacích návrhů a to, že části část jsou v vzájemném eh, rozporu, svědčí o tom, že diskuse ještě dostatečně nepokročila. Ráda bych zdůraznila, že by, by bylo milejší, kdybychom začali s usnesením a ne hned s procesem, ale tak na tom jsme se nakonec dohodli a teď v té situaci jsme, tak uvidíme, jak s ní naložíme. I já jsem se zaměřila pouze na některé pozměňovací návrhy, ale vidím zde také ještě potřebu diskutovat. Podle mě je celá řada věcí ještě nevyjasněny. Míra harmonizace. Máme problém s tou maximální harmonizací, která v podstatě Eh, je, nebo se u ní usiluje v té směrnici ochraně spotřebitelů. A pak bych specificky zmínila cesty s asistovanou přípravou. Zde nepanuje jednotný názor a nevím, zda zde je skutečně možnost maximální harmonizace. Co nám ale více leží na srdci je definování rozsahu působnosti. To znamená, eh, ty služební cesty, obchodní cesty, ale důležité je také co, vědět, co nespadá pod tuto směrnici. Hovoříme o těch souborných přepravních službách, poskytování cest asistencí, ale pak existují i ty alternativy, kdy se lidé sami združují, přičemž vědí, že zde E, nemají to zajištění, ale jsou ochotní do toho rizika. Je to něco, co by mělo být nadále umožněno a já mám pocit, že některé pozměňovací návrhy usilují o toto vyloučit a že by na konec měly spadat veškeré cesty e, pod e, tuto záležitost, ale to ve mně zbuzuje obavy. Protože chránit úplně všechny typy cestování si myslím, že není to, co by si přáli všichni Evropané. Co je důležité, je, aby byla transparentnost aby se vědělo, kdo za co, jak odpovídá, takže transparentnost je klíčová, ale nadále by mělo být možné, pokud si to někdo přeje, aby si svoji cestu sestavil sám a nebyl po, povinen potom si objednat nějakou cestu s asistovanou přípravou. To je pro mě důležité. Myslím, že ty ostatní otázky budou snažší, například otázka vztahu k směrnici o právech cestujících, co zde bude platit v případě pochybnosti, ale myslím si, že i zde nalezneme snadné kompromisy. Hlavní problém je definovat, co spadá a co nespadá do působnosti této směrnice a jaké to má dopady. Děkuji. Uh, no, děkuji, paní McLarkin. Děkuji, pane předsedo. Já jsem předložila několik pozměňovacích návrhů k této zprávě a doufám, že ji posílím, jak už jsem říkala dřív. A pozměňovací návrh jsem omezila na několik klíčových věcí a na to se zaměřím i dnes. Za prvé, jak říkal pan Major, z této směrnice musí mít prospěch především spotřebitelé. Myslím si, že by tam neměly být podniky, nicméně chápu, eh, jaké problémy pan Majer eh, určil, abychom podpořili malé a střední podniky. Předložila jsem pozměňovací návrh, který umožní, pokud nějaký podnikatel cestuje pod svým jménem místo pod jménem podniku, aby to také bylo pokryto touto směrnicí. Také si myslím, že by se to mělo změnit na link travel a ne assisted travel, to bude úplně jasnější, mnohem jasnější. Myslím, že to lépe vystihuje tu koncepci, protože je to propojené, čili související cesty zřejmě, nebo a taky navrhuji, abychom definici souborných služeb pozměnili. Je to směrnice o svobodných přepravních službách a já si myslím, že je logické, že některé věci, některé cesty v tom balíčku být musí. A pokud mluvíme o osobních cestách, pokud by byla třeba možnost jít někam autobusem, ubytovat se v hotelu a jít do divadla a někdo se rozhodl, že si nezvolí celý ten balíček, ale pojede do toho hotelu a bude tam bydlet, ale nevyužil tu možnost přepravy, tak já nechápu, proč tato osobní volba nevyužít toho, potřebuje nějaké zvláštní krytí ze strany příslušného podniku. Takže musí být jasné, že jde o přepravu cestujících. Samozřejmě spotřebitelé musí mít 100% jistotu, když si, když si rezervují celý balíček a kdy jde o něco souvisejícího, propojeného. A pokud si chtějí sami rezervovat celý ten balíček, vedle toho, co plánují sami, musí to chápat, musí vědět, že to dělají na určité úrovni, že mají určité úroveň ochrany. To prostě musí být úplně jasné, než dojde k platbě. Pořád mám ještě obavy z toho, že bychom se měli spíš zaměřit na to, jak to předkládat na trhu spotřebitelům, jak to nabízet, vzhledem k tomu, že jde o značnou část cesty. A myslím si, že by mělo být jasné, že pokaždé, když jsou to balíčky třeba s nějakými dalšími stupenkami a tak dále, což není ta podstatná část cesty. Musí být jasné, že se zaměřujeme na to, jakým způsobem se to nabízí spotřebitelům. A také souhlasíme s tím, že bychom neměli mít tištěné brožury. Ale mám obavy, že některé členské státy a někteří spotřebitelé, pokud ta harmonizace bude příliš vysoká, bohužel přijdou o ty výhody, které mají dnes. Takže se musíme zaměřit na to, co budeme harmonizovat abychom zajistili, že spotřebitelé tím nestratí, nepoškodí je tato směrnice. A pokud jde o některé pozměňovací návrhy, které předložili kolegové, některé mi působí obavy, například automatické právo na odstoupení od smlouvy, taková ustanovení se budou velice špatně implementovat u takových věcí, jako jsou rezervace hotelových pokojů na poslední chvíli. A bude to obrovská zátěž pro podniky, kdyby tam bylo takové automatické právo odstoupit od takových balíčků. A dále to, že by se ty propojené cesty nebo související cesty vyloučily z působnosti směrnice, to není realistické ani pro spotřebitele, ani pro podniky, protože takové věci se dělají a funguje to velmi dobře. Takže já nemohu podpořit takové vypuštění. A pokud jde o návrh 151 152 nemáme dostatečné důkazy toho, že kombinace služeb, do kterých nepatří přenocování nebo aspoň 24 hodin, poškodí spotřebitele, takže musíme najít nějaký způsob, jak řešit i tuto věc. Když se doplní pozměňovací návrh 388, kde se také žádá aby podnik, stejně jako organizátor, měl ochranu proti úpadku, já myslím, že to není nutné. Protože to znamená, že máme vlastně dvojí ochranu. To není nutné. Buď je to ten organizátor, anebo ten podnik, nebo ten, kdo to prodává, by měl mít taková opatření. Ale o řadě z těchto věcí ještě budeme mluvit na schůzce stínových zpravodajů. A děláme starosti, kolik máme času, aby se zajistilo, že to bude kvalitní práce – protože toho máme opravdu hodně, pokud je o úroveň harmonizace, na které bychom se mohli dohodnout. Nicméně ráda to dál projedám s panem Majerem i s ostatními stínovými zpravodaji dnes odpoledne a doufám, že zajistíme něco pro spotřebitele a podniky, co bude jasné, proveditelné a nebude to úspěchané. Dobře, mnohokrát děkuji všem stínovým zpravodajům za velice konstruktivní příspěvky. Máme tady ještě paní Stylerovou. Ještě někdo další se chce přihlásit? Paní Stylerová. Děkuji, pane předsedo. A děkuji zpravodaji i stínovým zpravodajům. Já myslím, že mohu souhlasit s ostatním, kteří říkají, že to, ta změna názvu by byla vhodná a rozumná a zajímalo by mě, jaký kompromis k tomu připraví pan Majer. Já myslím, že nakonec o to vlastně půjde. Podíváme se na ty kompromisy, na, co, na to, co navrhuje. Paní Rila říkala, že nakonec jde o to, kdo je odpovědný za to, že se něco stane, jak zajistit ochranu spotřebitele v celém procesu a také to, že naprosto dobře pochopí, jaká mají práva. Zatím je příliš mnoho nezodpovězených otázek, když se na ten návrh podíváme. A připadá mi, že tady celá řada mlhavých oblastí, které v podstatě oslabují práva spotřebitele protože jsou tady příležitosti, jak to obejít, jsou tady mezery. Takže podíváme se na ten kompromisní balíček a velice důležité bude, co dnes odpoledne udělají stínoví zpravodajové. A mám ještě jednu návaznou otázku na časový plán. Já vím, že budeme mít kompromisy snad ve všech jazycích co nejdřív, jakmile se o nich rozhodne, jakmile stínoví zpravodajové rozhodnou, ale já myslím, že protože času je málo. A naše schůze jako tohoto výboru jsou stále méně časté, abych tak řekla. Jsme pod velkým tlakem, pokud to celé chceme uzavřít do konce funkčního období. Takže bych uvítala nějaké aktuální informace o časovém plánu, buď od zpravodaje, anebo od eh, předsedy. Dobře? V takovém případě já myslím, že pokud s tím pan Majer bude souhlasit, Vyslechneme si komentář pana Matiaka k pozměňovacím návrhům, pak vám slovo zpravodaj. Ano, děkuji, pane předsedo. Já nechci mluvit ke všem pozměňovacím návrhům, protože prostě nemáme dost času a nebylo by to vhodné, ale rozhodně chci poděkovat zpravodaji a všem členům tohoto výboru za to, že tak důkladně posoudili tuto záležitost, přestože máte málo času. Jak už jsme říkali, návrh komise byl samozřejmě výsledkem extenzivních a důkladných konzultací. A představuje velice vyvážené řešení. Takže já myslím, že vylepšení jistě možná jsou v určitých oblastech. Ta základní architektura návrhu a hlavní obsah by měly zůstat nedotčené, včetně rozlišování mezi svobodnými přepravními službami a poskytování asistencí. Samozřejmě v tomto kontextu je také velice pro komisi důležité to, aby to bylo transparentní. Aby spotřebitelé věděli, jaký cestovní produkt si kupují. A každý návrh, který tuto transparentnost posílí, bychom rozhodně uvítali. S tím, že samozřejmě víme, že potřebujeme ty správné informace ve správnou dobu a nejde nezbytně o množství informací, které by mohlo pomoct spotřebitelům. A v tomto ohledu jsme dosti skeptičtí ve vztahu k případným návrhům na nějaké barevné kódy pro svobodné přepravní služby v době před přijetím návrhu jsme zadali studii a výsledky byly dost negativní. Takže důležitější je, abychom měli jasné pozitivní i negativní informace. Třeba nekupujete si balíček, když se něco budete rezervovat. Takové informace jsou podle nás užitečnější pro spotřebitele než eh, označení, barevné kódy a podobné věci. Pokud je o úroveň harmonizace, tady mohu být velmi stručný, mohu podpořit to, co uvedl zpravodaj. Přístup na základě čistě minimální harmonizace, když tomu řeknete zacílený přístup, v podstatě dává možnost členským státům provádět značné změny v právním rámci. A to bude znamenat, že přehlížíme cíle tohoto návrhu z hlediska vnitřního trhu a nebude to dostatečné i z hlediska digitálního, digitální dimenze. Nezapomeňte, že mluvíme do značné míry o onlineových službách, které se poskytují přes hranice. A možná ještě poslední věc. Otázka odpovědnosti. Samozřejmě chápeme, z čeho vycházejí ty různé podněty. Nicméně zatím nejsme přesvědčeni o tom, že když se odchýlíme od návrhu komise, bude to prospěšné pro spotřebitele a pro podniky. A to bychom tedy měli zohlednit velice pozorně. Já myslím, že to byly ty nejdůležitější věci. Já vám přeji hodně štěstí při hledání skutečně dobrých kompromisů, které vylepší text a které budou prospěšné pro spotřebitele a pro podniky. Děkuji. Dobře, děkuji. Hans-Peter Mayer, prosím. Já vás Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také všem, kdo vyjádřili svůj názor v takové koncentrované podobě. My už se dnes odpoledne sejdeme k prvním setkání stínových zpravodajů, tak abychom mohli propracovat některé věci hlouběji. Jistě všechno má své možnosti a má svůj smysl. Pane kolego, když pracujete s barvami, tak Někteří třeba mezi německými poslanci jsou téměř barvoslepí, nebo neuznávají, nebo nerozeznávají barvu a když potom někomu řeknete, podívejte se, tak ta paušální cesta, ta souborná cesta, ta je zelená, tak pro ně ta zelená se jeví úplně jako každá jiná barva. Takže opravdu bychom měli zvážit, jak k tomu přistoupit. To je samozřejmě všichni Pracujeme třeba také s tím kalendářem, který je barevně odlišený. Ale otázka zní, co to vůbec znamená ta věta e, o těch právech, jak, co, co to vlastně znamená, mám těch práv teď více nebo méně, nebo... Měli bychom se opravdu podívat na obsahovou stránku věci z pohledu toho běžného uživatele, který prostě na internetu si něco Eh, hledá, najde a objedná, tak co může mít na mysli a jak ho můžeme inteligentně ochránit, aniž bychom to přehnali s tím regulováním a pokud se chránit nechce, tak proč bychom ho k tomu měli nutit? Ono je to tak jako s radami a poradenstvím, protože někdy se říká, proč se na mě zlobíš? Vždyť já jsem ti nepomohl. Takže člověk musí znát také své hranice a schopnosti v poskytování dobrých rad, ochrany a podobně. A myslím, že časem předložíme také dobrý kompromisní návrh. Děkuji. Dobře, mnohokrát děkuji vám i vašemu týmu za tuto práci. Já vím, že je to natěsno, ale určitě budeme mít dobré stanovisko. A potom ještě k tomu časovému plánu. Já myslím, že změnil se také počet schůzí, takže 11. února, 10. února máme posuzovat kompromisní návrhy a hlasovat máme 11. února s tím, že by to šlo na březnovou plenárku. Takový je teď plán, ano? Takže 10. února projednání pozměňovacích návrhů 11. února hlasování ve výboru IMKO a březen plenárka. Ano? Dobře. Dobře, takže se dostáváme k poslednímu dnešnímu bodu, což je ochrana spotřebitele v uživatelských službách a je to zpráva z vlastního podnětu a naším zpravodem pan Bidenholzer. Já vím, že se hodně diskutovalo o kompromisních návrzích, takže vám dám slovo. Máme tady paní Gál Pelč za ELS. Pana Šmita nevidím, ale možná tady je. Paní Rýla tu je. Já tady jsem. Pan Hendl tu není. Takže máte tady celkem dost stínových zpravodajů, takže vás nechám zahájit diskuzi. Děkuji, pane předsedo. Při prvním kole jednání v listopadu jsme vedli velmi intenzivní diskuzi, která se věnovala jak obsahovým bodům, tak ze všeobecného hlediska, také dopadům eh, této zprávy z vlastní iniciativy. Rád bych nejprve předeslal, že v této oblasti jde tedy o pojem poskytovatele základní služby Eh, který není eh, jasně stanoven ani na úrovni společenství, ani v jednotlivých členských státech. To znamená, že tady narážíme na různou terminologii, na různé diskurzy a eh, to vede k velkým zmatkům. A to samozřejmě diskuzi neulehčuje. Pojem poskytovatele základní služby se ovšem zase znova používá. A proto jsme měli zájem na tom, abychom se tou otázkou zabývali. Já jsem se snažil o co možná největší stručnost a proto jsem se soustředil na to, abychom ten pojem poskytovatele základní služby nahlíželi z hlediska spotřebitele a v tomto smyslu se tedy snažili zlepšit eh, stávající ochranu spotřebitelů. Zpráva se tedy eh, dělí na čtyři eh, velké sektory, které byly v, loň, v, loň, v minulých letech liberalizovány. Je to oblast energetiky, telekomunikací, dopravních služeb a poštovních služeb. To znamená, že já jsem se omezil na tyto oblasti. Samozřejmě, že bychom se mohli zamyslet nad tím, jestli by nestálo za to do toho zahrnout i další odvětví. Po první rozpravě a pro, po diskuzi eh, pozměňovacích návrhů jsem pochopil, že nezískáme většinu proto, abychom tady zaváděli novou evropskou úpravu, že o to není zájem. To znamená, že jsem se omezil na stávající legislativu, na stávající ustanovení a na možnosti, které jsou v nich, eh, které jsou v nich zakotveny. V minulých letech byla přijata celá řada eh, zákonných opatření, to znamená, že ochrana spotřebitele byla posílena. Na druhou stranu ovšem neustále existuje eh, potřeba eh, provádět ještě další zlepšení v rámci stávající legislativy a já si myslím, že právě to je přístup, který se setká se souhlasem, s podporou. Je to ostatně zřejmé i z reakce kterou vyvolali pozměňovací návrhy, protože musím říci, že byly v podstatě předloženy eh, konstruktivní pozměňovací návrhy. Bylo jich poměrně dost, 156. Eh, Nicméně já jsem se tedy eh, snažil soustředit především na ty konstruktivní z nich a pokusil jsem se je schrnout do celkem 19 kompromisních návrhů. Existuje nová verze, která byla dokončena teprve včera a eh, do které tedy byla zapracována i eh, diskuze ze, na schůzce stínových zpravodajů ve Štrasburku. Na této schůzce tedy byly vyjádřeny značné obavy a Eh, přání, abychom se nepokoušeli generovat nové kompetence na evropské úrovni tím, že tady navrhneme nová pravidla. Mně je tady zcela jasné, eh, že to možné není a v těchto návrzích eh, které tedy byly včera předloženy v nejnovější formě ve verzi 21. ledna, jsem se snažil popsat eh, ty základní eh, principy, to znamená eh, rovnováha mezi spod, ochranou spotřebitelů a rovnými podmínkami pro podniky, specifické specifická ochrana pro zákazníky, kteří vyžadují ochranu. To je právě u poskytovatelů základních služeb velmi důležitý faktor. Lepší srovnatelnost služeb, lepší srovnatelnost služeb poskytovatelů, poskytovatelů energetických eh, služeb, eh, podmínky, změny spotřebitele nebo poskytovatele pardon, by měly být co možná eh, nej snažší, nejjednodušší, měli bychom hovořit také o ochraně osobních údajů. V této souvislosti je velmi důležitá také efektivita. Efektivita poštovních služeb je potřeba zaručit dostatečnou infrastrukturu a e, dostupnost a e, dostupnost těchto služeb a přístup k ní. Tolik tedy k těm kompromisním pozměňovacích návrhům. Pozměňovacím návrhům já jsem měl eh, celou řadu svých vlastních představ, které jsem eh, tedy nejprve formulovala, ale následně jsem je musel stáhnout a snažil jsem se tedy soustředit na toho společného jmenovatele, na to, na čem se jsme schopni shodnout. Ten návrh máte v tuto chvíli před sebou. Myslím si, že na tomto základě můžeme dále pracovat a e, dospět ke společné pozici. E, zpráva byla rozeslána stínovým zpravodajům a na poslední schůzce stínových zpravodajů jsme neměli e, možnost o tom diskutovat za těch zmíněných podmínek. Já tedy navrhuji, aby to nově formuloval sekretariát a abychom se tedy o tom pobavili později. Abychom to předložili eh, tedy k hlasování. Eh, další zasedání stínových zpravodajů se bude konat 30. ledna a na této schůzce tedy eh, budeme moci zapracovat další změny Považuji za důležité, abychom se tedy věnovali všem eh, představám, abychom zohlednili veškerá přání. Já si myslím, že by, bylo, že by mělo být možné vypracovat společnou pozici, která eh, tedy přispěje svým dílem k diskuzi eh, na toto téma. Velmi vám děkuji za pozornost. Uh, thank you very much. krát. Děkuji a vyslechneme si teď stínové zpravodaje. Paní Galpelč. Děkuji, pane předsedo. Já bych vás krátce seznámila se svým názorem na současnou situaci, co se kompromisů týče. Pan Weidenholzer předkládá široce přijatelné kompromisy. Hlavní rozdíl byl v tom, že potřebujeme něco pro nováčky. Podle mě nová závazná pravidla nejsou nutná, protože současný právní rámec stačí. Zdůraznila bych například, že komise neměla nikdy v úmyslu zavádět společný právní rámec v oblasti služeb obecného hospodářského zájmu, protože to spadá do pravomoci jednotlivých členských států. Nicméně ráda bych vypustila všechny odkazy, které se týkají společných závazných pravidel. Samozřejmě máme v úmyslu vymáhat práva zákazníků, ta jsou skutečně důležitá, ale současně chci zohlednit stávající předpisy EU, a princip subsidiarity, abychom se vyhnuli duplikaci a právním rozporům. A chtěla bych říct také několik slov jménem zákonodárce, například v energetice, také Evropské organizace spotřebitelů nenavrhují takové zásahy, které by mohly narušit vnitrostátní pravomoci. Kromě toho musíme analyzovat současný stav, musíme najít mezery, Nemohu souhlasit s odkazy na důvody, které se týkají inteligentního měření že někdy to vede k úsporám a někdy ne. Ty analýzy jsou rozporuplné a proto podle nás nemůžeme na ně odkazovat. Účinná implementace směrnice o energetické účinnosti by také měla vést k tomu, že spotřebitelé budou sami řídit svou spotřebu a omezovat náklady. Kromě toho úloha energetického sektoru je v tomto návrhu na přehnaná, takže to je potřeba přehodnotit. Pokud je o poštovní služby, třeba v kompromisním návrhu 17, tady vidím konflikt mezi zvýšením kvality služeb a úsporami. Podle mě se kvalitnější služba nemusí rovnat úsporám nákladů. Přirozeně já jsem v pátek se stanovisko poslala zpravodaji, ale on ho bohužel příliš nezohlednil. Doufám, že budeme schopni projednat upravené kompromisní návrhy a samozřejmě těším se na diskuzi. Děkuji, pane předsedo, a děkuji zpravodaj. Děkuji, paní Gál Pelč. Pane Mande, si vyberete mluvit za pana Šmita? Děkuji, pane předsedo omlouvám se za Oliho Šmita, nemůže tady být, ale připravil pro mě něco, co mám přečíst. A jak víte, já kolegům rád vždycky vyhovím. Ola Schmidt děkuje zpravodaji za ochotu přistoupit na kompromisy. Uvádí, že je to vysoce politická zpráva. Buď věříte, že EU by měla zavádět nová pravidla pro uživatelské služby, nebo s tím nesouhlasíte. Ole Schmidt není pro zavádění žádných pravidel v tomto ohledu. Kromě toho se Ole Schmidt domnívá, že výraz zranitelný spotřebitel by se měl užívat opatrně, protože cílem evropské politiky pro spotřebitele je dát všem spotřebitelům možnost vybrat si na základě nážitých informací a najít také pomoc, když je problém. Pokud budeme všechny spotřebitele vidět jako zranitelné, tak nepomůžeme těm, kteří potřebují pomoc navíc. A děkuji zpravodaji za veškerou snahu. A to byl jeho příspěvek. Děkuji vám. To bylo velmi jasné a stručné. Paní Rile, co řeknete vy? Já bych chtěla poděkovat zpravodaji za to, že vyjádřil výraznou ochotu ke kompromisům, protože se ukázalo, že názory se v tomto výboru velmi leší na tuto problematiku. Jsou velmi kontroverzní a jsem rád, že nenavrhuje další horizontální úpravy. Nicméně s některými detaily máme ještě problémy. Je třeba si uvědomit to, že eh, tato oblast je právem regulovaná v sektorových směrnicích. Je to dané tím, že se ty oblasti od sebe výrazně liší, je tam málo společného, proto existuje minimum horizontálních návrhů a návrhy kompromisu, jako například kompromis číslo 8, jsou pro mě problematické, kde se navrhuje, abychom se zaměřili na ty zvláště citlivé spotřebitelé a abychom jim eh, dali úlevy na poplatcích, abychom ty poplatky pro ně snížili nebo zcela seškrtali. To je problematické, protože co to potom je? Je to energie, je to pošta, je to doprava, to jsou naprosto odlišné oblasti. Některé působí spíše lokálně, jako například městská hromadná doprava, Jiné věci nabízí členské státy spíše centrálně, podle toho také z toho musím vyvodit různé důsledky a proto si nadále myslím, že tuto oblast lze nejlépe upravit sektorovými směrnicemi. A myslím si, že podle mého názoru, že tato zpráva je vlastně úplně zbytečná. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Já bych tomu také něco řekla jako stínový zpravodaj. Mimochodem, chci také přivítat paní Tom Blum, pana Počmačského, říkám to správně, z generálního ředitelství Markt, a pana Bíra z generálního ředitelství pro energetiku. Pozoruhodný tým. Takže já v zásadě souhlasím jako stínový jako váš předseda s určitými obavami o zprávě pana Weidenholzera, protože pokud jde o zprávy z vlastního podnětu, mají smysl jenom když máme v celém výboru shodný názor. Protože to nemá žádnou, žádnou politickou váhu, takže je na vás jako na zpravodaj, abyste se pokusil pracovat v tomto kontextu. Zprávy z vlastního podnětu nejsou příležitostí prosadit svůj vlastní názor, jestli třeba liberalizace energetiky funguje nebo ne, protože názory ve výboru se liší. Musíme doplnit určitou hodnotu k tomu procesu utváření politiky. Takže nechci tady dělat eh, přednášky, ale myslím si, že je v zájmu našeho výboru u zpráv z vlastního podnětu, abychom přišli s myšlenkami, které jsou originální, které pomáhají spotřebitelům v konkrétních sektorech ta zpráva vznikla z toho, že se jsme očekávali sdělení komise o zranitelných spotřebitelích v energetice. Možná, že nám k tomu komise může něco říct, může nám říct, že to pořád ještě chystá. Protože předtím už jsme pracovali eh, na věcech nebo otázkách eh, spotřebitelů ve spolupráci s výborem pro průmysl a životní prostředí a já myslím, že u síťových služeb, a tady souhlasím, jde hlavně o to, že každý sektor má svá specifika. Právě jsme hodinu mluvili o komunikaci podrobně. A já myslím, nebo myslel jsem, že jako stínový zpravodajové jsme rozhodli, protože teď máme velký projekt o otázkách spotřebitelů v komunikačním sektoru, cokoliv v této zprávě by bylo nadbytečné, protože to stejně bude v mé zprávě, takže já myslím, že to nemá žádnou přidanou hodnotu, kdyby tam bylo něco o elektronických komunikacích této zprávě, protože tomu se teď věnujeme podrobně. Takže já jsem si říkal, že vy jste se rozhodli, že se zaměříte především na energetiku a poštovní služby, kde nemáme přímo odpovědnost, ale můžeme se k tomu vyjádřit a mohlo by to být užitečné, pokud je o některé ty sektorové otázky, kterých se to týká, třeba přechod k jiným poskytovatelům, transparentnost, ceny, řešení otázek spotřebitelů v poštovních službách. Teď máme také zprávu Komise o službách doručování balíků, což je doplňková služba pro poštovní služby. Pracujeme také na digitálním jednotném trhu, který úplně rekonfiguruje poštovní služby. Takže v podstatě chci říct, že mně připadá, protože máme naprostou změnu z hlediska doručování malých palíků a podobně. Prostě jde o to, aby tato zpráva měla přidanou hodnotu. A upřímně řečeno, my nespěcháme, protože to není legislativní zpráva. Já bych byl mnohem radši, kdybyste vy a všichni stínoví zpravodajové, včetně mě, teď eh, měli trošku víc času, abychom tam dali další myšlenky nebo další podněty klíčových sektorů, kterými se zabýváme. A abychom dosáhli silného koncensu, Takže ta doporučení by opravdu měla smysl pro komisi a komise k tomu možná taky něco řekne. Takže tak to vidím já jako váš stínový zpravodaj, jako předseda. Tak to bychom to s tou zprávou měli naložit. Paní Stylerová? Já myslím, že ta otázka energetického trhu, která je také v pracovním programu komise, je důležitá z hlediska toho, jak se zachází se spotřebiteli. Protože máme cenovou krizi, spousta lidí v Evropské unii pociťuje cenu energie. Dneska jsme v diskuzi o energii viděli, že komise má návrhy, které mají dopad i na další věci, které souvisejí s životním prostředím. Takže je tady potenciál v diskuzi o malou obchodu v energetice, je tam ten spotřebitelský aspekt, mělo by se to řešit, protože lidé a voleči mají obavy z hlediska životních nákladů a my víme, že spousta lidí energetických společností se chová, jako se dřív chovaly banky. A zákazníci musí platit vyšší ceny a má to dopad na příjmy domácností, takže já myslím, že je tady potenciál diskuze o ceně energie pro naše občany. To je samozřejmě otázka členských států, otázka subsidiarity. Ale úplně to jsme ze stolu jenom proto, že maloobchodní trh s energetikou je klíčovou prioritou pracovní programu komise. Já nevím, některé prvky musíme řešit. Souhlasím s panem předsedou, že jsou tady jiné věci, souhlasím se s pravodajem, ale u určitých věcí musíme postoupit. protože přehlíže některé věci, které navrhovali naši členové, ne, naši spotřebitelé voliči chtějí, abychom o tom diskutovali. Děkuji. Pane předsedo, já jsem se přihlásila jenom proto, že vy jste zde říkali, že zpráva je vlastně zbytečná a já jsem se podívala, těch pozměňovacích návrhů je více než 150, takže kolegyně a kolegové zde mají velký zájem. A když zde máme 150 pozměňovacích návrhů, tak si myslím, že nemůžeme říct, že by byla zbytečná. Ale naopak, že by se o ní mělo debatovat. Diskutovali jsme o tématu opakovaně a vždy jsme říkali, že jsou to rozdílné sektory, ke kterým je třeba přistupovat rozdílně, ale v jedné věci jsme vždy vyjádřili náš specifický zájem, dobře si na to vzpomínám, a sice u tématu možnosti, aby spotřebitel vypověděl smlouvu. A zjistili jsme napříč všemi zeměmi, že celá řada poskytovatelů zde opravdu spotřebitele dosti šikanují, a velmi mu stěžují vypovědět smlouvu. I v Německu zde byla řada výhrad, situace se trošičku zlepšila, ale stále je řada občanů, kteří mají pocit, že svoji smlouvu mohou vypovědět jenom s obrovskými obtížemi. A to se týká všech těch oblastí, ne jenom jedné. A myslím si, že to je skutečná věc týkající se spotřebitelů a měli bychom na ní skutečně velmi dbát. A z tohoto hlediska si myslím, že zpráva rozhodně nadbytečná není. Děkuji. Uh, Já s vámi souhlasím a myslím si, že bychom do toho tedy měli eh, vnést větší hodnotu. Eh, rád bych si tedy ve zbytku času eh, vyslechl komisi. Pokud se tedy soustředíme na energetiku, tak by bylo dobré, kdyby začal pan Gerber a potom tedy samozřejmě mohou hovořit i další kolegové, ale určitě by do, bylo dobré, kdyby nás nejprve pan Bere informoval o aktuální situaci, pokud jde o té o to eh, navrhované sdělení o spotřebitelích na energetickém trhu. My tedy eh, nepřineseme to konkrétní sdělení o zranitelných zákaznících, ale řešíme tu eh, otázku v rámci pracovní skupiny, kterou, které tedy eh, komise předsedá společně se spotřebitelskými organizacemi z národních států. Snažíme se tedy vydat doporučení v této otázce a kromě toho počítáme s tím, že bychom vydali sdělení které by se konkrétněji tedy věnovalo otázce cen, protože to samozřejmě zbuduje oprávněné obavy mezi spotřebitelemi. Spotřebiteli snažíme se tedy e, předložit e, sdělení a také pracovní dokument, pokud jde o ceny energie. To znamená, že jeho obsahem bude také detailní analýza e, těch toho heterogenního obrazu, který se nabízí v jednotlivých členských státech a také bude následovat eh, diskuze o tom, jakou politiku bychom dále měli zastávat. Samozřejmě, že pokračujeme v naší práci, i pokud jde o eh, poskytovatele základních eh, služeb a o tu obecnou otázku poskytovatelů. Tomu se budeme věnovat ve zbytku tohoto roku. Budeme se samozřejmě soustředit také na otázku spotřebitelů a maloobchodního trhu. Pokud jde o zprávu o energii, o energetice, tak já si myslím, že by bylo velmi dobré, kdybychom to řešili v, eh, v energetickém sektoru. Kdybychom tedy eh, uznali, že právě v energetickém sektoru již ochrana spotřebitelů je zakotvena eh, v legislativě, pokud jde o transparentnost cen, pokud jde o právo měnit spotřeb, eh, poskytovatele, eh, pokud jde o příslušné lhůty té změny. To znamená, že to už je poměrně komplexní soubor pravidel, které musí členské státy uplatňovat. Týká se to i řešení sporů a Eh, některé členské státy tedy eh, neprosazují všechna tato pravidla. To znamená, že by bylo dobré toto eh, zvážit také v souvislosti s těmi zranitelnými zákazníky, protože členské státy jsou povinni chránit zranitelné zákazníky. Musíme to věřit. Rád bych se vrátil ještě k jedné otázce, která tu, která tu zazněla. Samozřejmě, že musíme být velmi obezřetní, když klademe nějaké požadavky konkrétně na energetický sektor. Ty zranitelní spotřebitelé musí využít používat, snižování nebo nižších cen. Eh, to je tedy eh, cesta, kterou si zvolilo několik členských států, nicméně se domníváme, že provádění tohoto přístupu spadá do principu subsidiarity a některé členské státy se například rozhodnou, že jim tedy poskytnou přímý finanční eh, příspěvek, což je samozřejmě také naprosto legitimní způsob, jak tomu přizpůsobovat. Eh, eh, může to být v určitém ohledu velmi efektivní způsob, jak to řešit. To znamená, že my jsme o tom diskutovali a také jsme to dostatečně popsali v té naší zprávy o zranitelných spotřebitelích. Eh, já bych se rád zeptal, jestli nám můžete něco říci o tom, jaké dokumenty jsou v tuto chvíli k dispozici a kdy tedy bude k dispozici vaše budoucí sdělení. Budoucí já si myslím, že to budoucí sdělení týkající se eh, cen a nákladů bude k dispozici velmi záhy. Já neznám přesné datum, ale bylo by to během několika týdnů, spíše během několika týdnů než měsíců. Kromě toho máme velmi podrobné informace, pokud jde o svědčené postupy na ochranu eh, zranitelných zákazníků. Eh, ty eh, podrobné informace tedy najdete na naší webové stránce. Pracovní skupina pro zranitelné zákazníky k tomu vydala pokyny a doporučení. Možná, že to jsou tedy ty dvě otázky, které vzbuzují největší zájem. Samozřejmě, že i nadále se snažíme chránit spotřebitele, pracovat na tom a e, kromě toho e, na naší webové stránce najdete informace o tom inteligentním měření a o tom, jak to může prospět zákazníkům. E, já si myslím, že některá tvrzení, která se v tomto ohledu eh, objevují, nejsou oprávněná. To znamená, že my tu otázku skutečně bereme velmi vážně, otázku inteligentního měření eh, považujeme za velmi důležitou a jsme eh, toho názoru, že, eh, se, že bychom tedy měli vyzvat členské státy, aby eh, provedly analýzu nákladů a výhod, pokud jde o spotřebitele, o to, jestli mají používat inteligentní měřiče. Snažíme se tedy jednat ve prospěch spotřebitelů. Děkuji. Já si myslím, že všechno to je velmi užitečné, protože nám to poskytuje tedy další informace. Paní Tonblin, prosím. Děkuji. Dovolte mi, abych poděkovala kolegům za to, že předložili pozměňovací návrhy. Děkuji samozřejmě také panu zpravodaji za ochotu přistoupit na kompromisy. Velmi se těšíme na to další budoucí znění. A ráda bych také potvrdila, že souhlasíme s tím, že nyní není vhodný čas na to, abychom přijímali další eh, nařízení na evropské úrovni, protože musíme dokončit změny, změny které již eh, probíhají a eh, klást důraz na to, aby to všechno bylo prováděno. Nicméně ta, ty pozměňovací návrhy a to, co jste právě řekl, je velmi důležité pro další eh, doladění oblasti působnosti této zprávy zprávy, tak abychom také oddělili jednotlivé úrovni eh, z odpovědnosti, protože něco spadá na, eh, do kompetence národních orgánů, něco spadá do kompetence evropských orgánů a musíme to jasně oddělit. Kromě toho předložené pozměňovací eh, návrhy uznávají, že ochrana spotřebitelů již je součástí stávající legislativy v jednotlivých sektorech. Eh, sektory, ať už je to tedy energetika, telekomunikace, dopravní nebo poštovní služby, eh, tedy obsahují ochranu spotřebitelů a dokonce ji považují za svou prioritu. To znamená, že všechna tato odvětví se shodla na tom, že se tedy budou snažit zlepšovat standardy pro spotřebitele a čelit potížím, kterým čelí spotřebitele. Pokud pokud jde o vstup v platnost, eh, tak eh, směrnice o mm, právek spotřebitelů nám tady napomůže a kromě toho je velmi důležité, abychom také poukázali na alternativní způsob řešení sporů na online, nebo způsob řešení sporů online a příslušné nařízení, protože to bude další pomoc celé Evropě. Pomůže to především v těch zemích, ve kterých eh, to zatím není běžná praxe při řešení sporů. Kromě toho se domnívám, že je velmi důležité, abychom kladli důraz na spolehlivost srovnávacích nástrojů, těch srovnávačů. To je především důležité eh, v energetickém sektoru. Je to důležité pro spotřebitele a proto eh, jsme tedy o tom hovořili se zúčastněnými stranami. Snažili jsme se do toho zapojit regulační orgány na národní úrovni, spotřebitelské organizace a eh, Provedli jsme eh, studii, která bude zveřejněna v červenci roku 2014 a která dobře představí celou tuto oblast, jak tedy tyto nástroje mohou prospět eh, spotřebitelů a samozřejmě, že představí i to, co nefunguje optimálně. Eh, kromě toho jsou tu pozměňovací návrhy, které se týkají spotřebitelských organizací. Ráda bych v této souvislosti zdůraznila, že financování národních organizací spadá do kompetence národních členských států, národních vlád. Na, my jako komise eh, se tedy staráme o organizace na unijní úrovni. To je pro nás velmi důležité. Nicméně se snažíme přesvědčit národní orgány, národní vlády, aby skutečně se chopily své zodpovědnosti na eh, úrovni členských států. Pokud je o ty zranitelné zákazníky, tak k tomu komise vydala zvláštní zprávu, nicméně se to snažíme nahlížet dlouhodobého hlediska, protože ta otázka nám velmi leží na srdci. To znamená, že jsme provedli komplexní studii, kde se soustředíme také na energetiku a na další konkrétní odvětví, na nové oblasti Snažíme se tedy definovat zranitelnost v těchto oblastech a doufáme, že eh, definitivní výsledky budou k dispozici v roku 2015. Já si myslím, že je to velká oblast a proto bychom tedy měli vyčkat. A kromě toho mi dovolte, abych eh, navázala na to, eh, co řekl můj kolega. Když jsme tu byli minule, tak jsme zjistili, že skutečně obě generální ředitelství komise pracují ruku v ruce, snaží se tedy o to, abychom eh, v rámci těch pracovních skupin, které jsme vytvořili, měli zastoupeny všechny zúčastněné strany, to znamená regulační orgány eh, ze členských států a tak dále. To znamená, že je pro nás důležité, aby tam byli zastoupeni skutečně všichni a těšíme se na to, že díky tomu budeme eh, schopni předložit skutečně ty nejlepší osvědčené postupy. V tomto sektoru platí za sada subsidiarity, ale to zároveň znamená, že praxe v jednotlivých členských státech je různá a my tady proto chceme předložit i dobré příklady toho, jak je možno eh, tu věc řešit. Pokud jde o tu zranitelnost, tak my jsme předložili eh, kromě toho eh, ještě zprávu o elektronické o elektronické fakturaci a kromě toho pokračujeme v práci o, kolektivním, o kolektivní změně poskytovatele a předpokládám, že příslušnou zprávu tedy předložíme v příštím roce. E, to je všechno. Vím, že to byly určité konkrétní pozměňovací návrhy e, a něk- pravděpodobně kolegové z druhého generálního ředitelství k tomu něco konkrétního řeknou. My už bohužel nemáme čas. Pan Počmárek, možná dejme tomu tedy minutu až dvě, dobře, maximálně dvě, protože za prvé mám narozeně, za druhé musím vyzvednout děti, takže budu opravdu stručný. Nebudu zacházet do těch pozměňovacích návrhů, to už jsme si prošli, nicméně ubírají se správným směrem, ale dvě věci. Za prvé, v prosinci jsme vydali cestovní mapu v návaznosti na naši zelenou knihu. To jsou všechno věci, které se týkají s kvalitou balíku, přeshraničním doručováním, interoperabilitou, je tam celá řada kroků, které teď děláme, takže myslím, že už jsme zašli dál, než eh, je to, co vádí zpráva. A pokud je o tu zprávu, která by se měla připravit, bylo rozhodnuto, že to udělá nadcházející komise. Tu zprávu předloží nadcházející komise, protože by se měla také dívat do budoucna a více na to klást důraz. Takže to bude až potom, asi tak za rok. Nicméně Máme studii hlavního vývoje. A ještě poslední věc k pozměňovacímu návrhu 143. Myslím osobně, hm, chápu, že jde o ty postupy ve věci stížností, jsou postupy v členských státech a tak dále, ale příslušný článek to nepředpokládá, takže v tomto ohledu bychom změnili předpis. A to je problematické. Jde o subsidiaritu, pravomoci a také zdroje. Jak víte, musíme v komisi krátit zdroje o 5%, dělají to i národní regulátoři. Takže další administrativní zátěž, která není zanedbatelná, protože mluvíme o tom, že v podstatě vytvoříme jakéhosi superregulátora v tomto sektoru, v obou sektorech. Osobně, jak jsem říkal, možná bych byl pro, protože by to znamenalo víc pracovních míst pro mě, víc práce pro mě, víc úkolů, ale musíme chápat, jaký to má dopad. Na to chci jen upozornit. Takže až budete o tomto pozměňovacím návrhu mluvit, mějte na paměti, jaký to má dopad. A nebo nám dejte víc zdrojů. A generální ředitelství Markt. V této finanční položce mnohokrát děkuji a dobrá odpoledne. A všechno nejlepší k narozeninám. Děkujeme. Pan Weidenholzer, velmi stručně, protože už tady nemůžeme držet tlumočníky. Opravdu stručně. A také myslím, no já vím, že máme o vaší zprávě hlasovat 11. února, ale připadá mi, že tady máme dnes tolik nového materiálu, že se možná nezvládnete sejít se stínovými zpravodaji, možná, nebo naopak se s nimi poradte, jak dál. Možná budete potřebovat další čas na rozmyšlenou, pokud budete chtít, můžeme vám ho dát, protože nejsme pod velkým časovým tlakem. Ano, děkuji vám. Musím být stručný a chci být stručný. Děkuji všem za jejich kritické a někdy i souhlasné poznámky. Rád bych schrnul, že z této diskuse vyplývá, že je jasné, že zde není touha po nějaké další evropské regulaci. A jsou zde různá pnutí mezi nezbytnostmi dané sektorově a řešit i horizontální témata a děkuji zde i panu předsedovi, že poukázal na problematiku telekomunikací a také souhlasím s tím, že je třeba nalézt pro tyto otázky široký konsenzus. A já mám přece jenom takový pocit, že zde je takové to základní naladění, že Principiálně je takováto zpráva přece jenom považovaná za důležitou a já se pokusím zareagovat na všechny podněty, které jsem zde získal, zapracovat je a možná se vrátit i k návrhu předsedy. Já vám děkuji a také kolegovi z komise přeji vše nejlepší k narozeninám. Good. Well, thank you all very much. Dobře, všem vám mnohokrát děkuji. Děkuji, pane Biden Holcera za konstruktivní odpověď, takže se sejdeme opět ve tři hodiny a budeme mít tu čest, eh, že mezi nás přijde ministr Hatsidakakis. Někteří z vás ho znáte jako bývalého poslance. Doufám, že tady bude spousta poslanců, kteří si poslechnou, co nám řekne o řeckém předsednictví a to bude hlavní bod na dnešní odpoledne, takže se těším, že se sejdeme přesně ve tři hodiny. Děkuji.